So, dear colleagues, um, we may continue by our afternoon's program by the highlight. Takže jdeme k bodu 2025. Pardon. Máme posoudit eh, zprávu k ukončení eh, sezónních eh, změn času. Já jsem k tomu zpravodaj. Není to nová složka pro Jury, protože e, na můj návrh jsme v roce 2015 už k tomu měli veřejné slyšení. Praxe e, sezónních změn času dvakrát do roka byla předepsána v posledních 40 let eh, evropskou legislativou, ale v poslední době se proti tomu hodně staví občané i občanská společnost a projevilo se to nejen na veřejném slyšení, ale také přišly eh, početné petice občanů na národní i mezinárodní evropské úrovni. Takže nakonec vznesla dotaz parlament vůči komisi k této záležitosti. A to všechno vedlo k tomu, že loni v únoru parlament přijal eh, usnesení, v němž vyzýváme komisi, aby provedla pečlivé posouzení současných pravidel o časových změnách a aby v případě nutnosti eh, přišla s návrhem na revizi. Poté komise vedla krátkou veřejnou konzultaci loni v létě a překvapivě bylo mnoho odpovědí. 4,6 milionů um, odpovědí. Nejvyšší počet, který kdykoliv byl obdržen v rámci jakékoliv veřejné konzultace uspořádané komisí vlastně eh, to překonalo devětkrát eh, dosavadní eh, rekordní účast. Výsledek toho byl, že občané eh, převážně vyzývají k tomu, aby byla tato praxe dvouročních změn, čas, eh, eh, změn času dvakrát do roka skončila. 84% respondentů bylo pro to, aby se to ukončilo. V důsledku toho předseda komise ve svém projevu o stavu Unie loni v září oznámil, že směrnice navrhuje směrnice, aby se ukončily Eh, sezónní časové změny pro celou Evropskou unii. A ta nastaví krátký harmonogram, aby mohly změny eh, být uskutečněny a eh, na zákl- aby byla provedena konzultace na národní a evropské úrovni. Za účelem zajistit koordinovaný přístup eh, eh, mezi členským státům, které potom si budou moci zvolit, který standardní čas budou na svém území uplatňovat. Hlavní pozměňovací návrh, který je ve návrhu zprávě výbory, výboru pro dopravu a turistiku, vypracovanou zpravodajkou paní Maritou Ulfskok, je, aby členské státy státy měly více času na přípravu na tyto změny. Místo tedy, aby směrnice vstoupila v platnost okamžitě, eh, počínaje dubnem tohoto roku, s tím, že by se eh, hodiny naposledy posunuly loni v říjnu, což navrhovala komise, členské státy budou mít možnost dvouletého přechodného období. Já jsem tento přístup plně podpořil ve svém návrhu stanoviska, které bylo rozdáno minulý týden. Je totiž důležité, aby členské státy měly sami schopny si zvolit, ehm, jak to budou dělat na základě různých potřeb a podmínek v různých částech Evropské unie. Směrnice musí být realizována koordinovaným, uspořádaným způsobem. Rád bych k tomu eh, poskytl ještě několik dalších vysvětlení. Za prvé jsem přesvědčen, že je velice důležité zdůraznit, že eh, sezónní změny času neovlivňují pouze fungování vnitřního trhu, ale že také vznikají ehm, různé obavy o veřejné zdraví. Konkrétně je to spojeno eh, s ochranou konkrétních menšinových skupin, které jsou neuměrně dotčeny přerušením, narušením 24-hodinového eh, cyklu. Eh, dále studie ukázaly, že po změně času v následujících dnech se zvyšuje počet eh, srdečních eh, příhod a podobných. Ta proto navrhuje, aby eh, pozměňovací návrh se odkazoval také na takovéto studie. Za druhé bych chtěl připomenout eh, komisi, že instituce všechny se zavázaly, a to v mezi interinstitucionální eh, dohodě o lepší zákonodárné činnosti, že to budou chápat tak, posuzování dopadu a konzultace jsou základním nástrojem pro zlepšení kvality legislativy Unie, proto je politová záhadné, že komise neprovedla žádné patřičné vyhodnocení dopadů a že neprováděla 12-týdenní veřejné konzultování zúčastněných stran a všech zainteresovaných. A to je zvláště politování hodné, protože krátká konzultace, která se konala, vlastně vedla k tomu, že i tak bylo obdrženo největší množství odpovědí respondentů za celou historii konzultací komise komise. Kdyby to byla úplná konzultace, tak nejspíš by bylo ještě více respondentů a tak by to bylo eh, ještě více dalo legitimitu eh, v občanům, v očích občanů evropské legislativě. Proto Eh, bych chtěl vyzvat komisi, aby nám vysvětlila důvody, proč se neřídila eh, druhým eh, v tomto případě. A byl bych rád, abychom si uvědomili význam toho, že je třeba, aby tato směrnice byla přijata co nejdříve, ideálně do konce tohoto volebního období, protože to by zvýšilo právní jistotu a umožnilo by to členským státům se dobře připravit na nová ustanovení. Výbor Trump plánuje hlasovat o své zprávě, kde já jsem stínovým zpravodajem zpravodajem 4. března s tím, aby vyjednávání mohla být zahájena tak, aby bylo možné směrnici přijat na plenárním zasedání buď v březnu nebo v dubnu. Jury proto bude hlasovat o našem stan- o stanovisku na své příští schůzi, což bude 19. února 2019. A nyní bych rád otevřel diskusi, pokud si eh, členové přejí se k tomu vyjádřit. Dovolte mi jenom jednu poznámku navíc. V, eh, v pondělí výbor TRAN kon, eh, uspořádal workshop k této věci v podstatě se stejným výsledkem, jaký jsme viděli my v roce 2015. To znamená, že víceméně jsou tady převažující problémy v oblasti zdraví hlavně. Za tím účelem jsem také vytiskl prezentaci, která se týká eh, otázek zdraví. Eh, pokud by vás to zajímalo, nebo to mohu komukoliv eh, zaslat e-mailem ze své kanceláře. Tolik za mě. A pan Volkem, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také, také paní zpravodajce za její návrh. Já si myslím, že jsou dva hlavní důvody, které vyplynuly z naší diskuze. Za prvé zdravotní dopady u zvlášť citlivých profesních skupin, především u seniorů, u malých dětí a já jsem ze zemědělské oblasti Německa a proto bych rád upozornil na negativní dopady v oblasti zemědělství. Můžeme to považovat za drobnou záležitost, ale například pro dojnice má změna času poměrně zásadní význam, má to na ně velký dopad. Ty věci které jsme probírali v pondělí, eh, ukázaly, že v podstatě z hlediska bezpečnosti silničního provozu tu není argument ani pro, ani proti změnu času a stejné je to s případnými ekonomickými úsporami. Já tedy velmi lituji toho, že tentokrát komise neprovedla řádnou analýzu dopadů a že ta veřejná konzultace eh, byla ze strany komise zkrácená a nyní se tedy nacházíme v cílové rovince a na poslední chvíli eh, se k tomu musí přijmout rozhodnutí, což je mi velmi líto. Přesto se domnívám, že jako legislativní orgán máme úkol se k tomu nějak vyjádřit, eh, už jenom vzhledem ke 4,6 milionů lidí, kteří se účastnili té konzultace, ale musíme přitom brát v potaz jednu věc, a sice, že nesmí vzniknout patchwork, mozaika různých časových zón, problém mm, zůstává i nadále stejný, o tom nebudeme rozhodovat my. Eh, eh, rozhodlo se, že se to tady odloží na rok 2021, nebo že by se to mohlo odložit na rok 2021, tak abychom mohli včas zamezit případným problémům. Děkuji. Děkuji a nyní paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také za váš návrh zprávy. A dovolte mi, abych k tomu řekla pouze dvě věci. Já jsem bohužel neměla čas na to, abych se podívala na tu prezentaci, na tu studii, ale upřímně řečeno, musím říci, že ty studie, eh, které hovoří o zdravotních dopadech, pro mě nejsou moc důvěryhodné, protože pokud by to bylo tak dramatické, tak už by lidé vůbec nemohli jezdit na dovolenou do jiných časových pásem, eh, ať už jsou to starší lidé nebo mladí, malé děti, protože pokud by jedna hodina změnu, změny času byla tak zásadní, tak by vůbec nikdo nemohl odjet na dva týdny do úplně jiného eh, časového pásma. To by jim lékaři museli okamžitě říct, nedělejte to, protože to je eh, velmi škodlivé a podobné by to bylo se zaměstnanci na směny. To znamená, lidé, kteří celý život eh, pracují buď v noci, nebo naopak ve dne, tak to se neřeší. A tady ta jedna jediná hodnota se neustále eh, dramatizuje ze zdravotního hlediska. Ale viděli jsme výsledky toho šetření, té konzultace. Eh, hodně odpovědí pochází právě z Německa a mnoho občanů bylo proto, aby se odstranili sezónní změny času. Když já diskutuji s občany ve, své, ve svém volebním okrsku, tak často slýchávám následující názor. Ano, ono by to nebylo špatné, kdyby se odstranilo ruši, eh, střídání času, ale zároveň je nutné zabránit tomu, aby v Evropě vznikly různé časové zóny. A na to už se občanů nikdo neptal. A já musím říci, že ta varianta, že by si každý tedy našel svoji vlastní časovou zónu, tak to eh, podle mého vnímání a na základě rozhovoru, které jsem vedla se svými voliči, není něco, co by někdo v Německu chtěl. A proto bych byla velmi ráda, kdyby členské státy dospěly ke koordinovanému řešení, ať už se rozhodnou pro letní čas, anebo pro ten takzvaný normální, standardní čas, ale nemyslím si, že je potřeba přeceňovat ty zdravotní dopady, protože já o nich nejsem vůbec přesvědčena. Děkuji a nyní má slovo paní Hautala. Děkuji. S, s respektem vůči tomu, co právě řekla paní ha Kaufmann, musím říci, že já jsem naopak přesvědčena o tom, že zdravotní hledisko tady hraje svoji roli. A ráda bych tady dostala tomu přání eh, mnoha tisíců eh, občanů. Musíme si uvědomit, že ty vnitřní hodiny našeho organismu mají velký význam. A hodinová ztráta e, zkrátka e, můj život narušuje. Můžeme tomu samozřejmě předcházet, že tím, že e, když cestujeme do Bruselu, tak například chodíme dřív do postele a tak dále, ale přesto to na mě má určitý dopad. A Eh, další věc, eh, pokud jde o pracovníky na směny, tak eh, my jsme si v tuto chvíli mnohem více vědomi toho, že to má velmi negativní dopad na jejich zdraví a to především na ty pracovníky, kteří pracují v osmihodinových směnách. Oni zkrátka nemají čas na to, aby si nějak ustálili životní rytmus. Právě proto bychom to mohli chápat jako příležitost, jak se na to, tento problém blíže podívat a jak tedy odstranit ty nejhorší formy eh, zasahování do našeho vnitřního rytmu. My jsme nicméně výbor pro právní záležitosti a proto se domnívám, že bychom se měli zaměřit na ty záležitosti, které souvisí s právem. Já eh, se zaprvé domnívám, že eh, v tuto chvíli ta situace nevypadá dobře, pokud Eh, bychom se měli snažit o jednotné rozhodnutí. Je tu, eh, jsou to velké rozpory mezi členskými státy a my bychom eh, jako Evropský parlament měli tyto diskuze mezi členskými státy bedlivě sledovat a vyzývat je ke koordinovanému postupu. Další věc. Máme to zdůvodněné stanovisko dánského parlamentu, pokud se nepletu. Dánský parlament se snaží spochybnit celou kompetenci EU rozhodovat v této věci. Opírá se přitom o zásadu subsidiarity, je to stanovisko ze 3. prosince a já bych byla velmi ráda, kdyby nám k tomu komise něco řekla, ať už komise nebo někdo jiný. Bylo by dobré, kdybyste nám tedy řekli, eh, jakým způsobem je tady možno uplatnit zásadu subsidiarity. Já tady tedy eh, nevidím důvod pro to, abychom ho uplatnili protože se domnívám, že právě harmonizace eh, v této věci by mohla mít pozitivní dopad na vnitřní eh, trh. Nevím, do jaké míry by to tedy mohla být věc eh, sporná z hlediska zásady subsidiarity. Další věc, prodloužení lhuty. Já si myslím, že je to potřeba, ale neměli bychom dospět do situace, kdy členské státy se vůbec nebudou snažit najít nějaké řešení a teprve na poslední chvíli eh, v krizové situaci to řešení budou hledat, tak jako jsme to viděli teď, nebo jak to vidíme teď v případě Brexitu. A myslím si, že bychom neměli dopustit, aby to bylo podobně. Já si myslím, že eh, bychom měli monitorovat ten legislativní eh, proces v průběhu celé doby. Mr. Breton. Pan Lubreton. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také nakloněn zrušení sezónního střídání času. Jsem rád, že se tato věc znovu vrací, protože si vzpomínám, že jsme to už řešili v roce 2015. V té době to neuspělo a to určitě nebylo kvůli našemu výboru Jury, podle mého názoru. Takže dobře, že se to vrací na pořad jednání. Jak už zaznělo, Různé důvody svědčí pro zrušení tohoto střídání času. Za prvé je zde veřejné zdraví, protože změna času narušuje biologické hodiny, zvyšuje únavu, zvyšuje riziko nehod. A druhý důvod, který ještě nebyl dostatečně zdůrazněn, je, že je to vhodné pro zemědělství, protože změna času trápí také zvířata, především krávy, dojné krávy. Takže to je věc, kterou je třeba také vzít v úvahu. A především třetí důvod, to je největší důvod, je, že to odpovídá přání Evropanů, protože všechny statistiky, všechny průzkumy svědčí o tom, že je zde drtivá většina Evropanů, která chce zrušit střídání času a veřejná konzultace, kterou vedla komise, to také potvrzuje, protože více než 4,5 milionu lidí tedy bylo dotázáno a 84% se vyslovilo pro zrušení, takže není důvod váhat. Já si myslím, že proti tomu není žádný právní důvod. Z právního hlediska nejsem znepokojen. Dokumenty, které jsme dostali, o tom svědčí. Měhli by, mohli bychom využít článek 114 smlouvy o fungování Evropské unie, který se týká správného fungování vnitřního trhu. Takže spolu se svou frakcí jsem zcela připraven podpořit toto zrušení sezónního střídání času. To jsem podporoval vždycky, ještě než jsem byl poslancem, takže jsem součástí těch 84%. Thank you, Mr. Zlotovský. Děkuji, pan Zlotovský. Ano, děkuji vám, pane... Děkuji. Dámy a pánové, já děkuji za to, že jste předložili návrh stanoviska. Musím přiznat, že včera s panem poslancem Velknem jsme pracovali na to určitou záležitostí. Velmi jsme se shodli, ale dnes už by zde taková schoda s ním nebyla. Protože si nemyslím, že krávy budou dávat víc mléka, když eh, zrušíme sezónní střídání času, protože kdyby to tak bylo, tak by eh, zemědělci přesunuli tímto způsobem hodiny dojení, aby měli stejný výnos. Nepřesvědčují mě všechny ty expertízy na otázku zdraví a tak dále, ale Dámy a pánové, ta změna času byla zavedena proto, aby se ušetřila energie. A dnes eh, už tyto změny času žádnou energii nešetří, takže je to navíc eh, velmi nepříjemné. A já bych chtěl přiznat, eh, že určitě je to návrh, který má podporu veřejného mínění většina lidí nemá pochybnosti o tom, zda to udělat a proto bychom to tedy udělat měli a všechny ostatní odůvodnění opravdu můžeme ponechat stranou. Ale Ďábel je jako vždy v detailech. A tady je tímto detailem otázka data zrušení této povinnosti sezónního střídání času. Návrh eh, Evropské komise byl jistě v tomto ohledu nerealistický a to vyplývalo už diskuze, která proběhla ve výboru pro dopravu. Dva roky to je podle mě minimální přechodné období, které bychom měli zohlednit eh, předtím, než bude definitivně zrušeno střídání času. Ale já bych byl spíše pro návrh paní poslankyně Ulfskok, která ten termín podmiňuje termín při, termínem přijetí tohoto rozhodnutí. Takovéto flexibilní pojetí je podle nás mnohem lepší než pevné datum. Musíme také čekat na reakci Evropské komise, která zatím ještě dostatečně nepředložila odůvodnění tohoto návrhu. A tady souhlasím s panem Velkanem, potřebujeme také rozhodnutí expertů a jejich vstupy, abychom mohli pomoci členským státům rozhodnout, kdyby toto datum mělo být stanoveno. Směrnice, tedy také musí stanovit, jaká bude role komise. My určitě předložíme pozměňovací návrhy v tomto smyslu a doufáme, že se nám podaří, aby to rychle proběhlo parlamentem. Děkuji. Mrs. Hannibal. Paní Hannibal? Thank you. Um, I'd, I'd like to stop. Děkuji. Ráda bych začala tam, kde skončila paní Hautala. My obě tím procházíme každý týden. A není to dobré. Určitě to není dobré každý týden, ale mám trochu pochybnosti o tom, že to má nějaký velký vliv na zdraví, když se to dělá dvakrát ročně. A také jsou poslanci, kteří cestují na opačnou stranu Já si nemyslím, že bychom měli nějaké závažné zdravotní problémy kvůli tomuto střídání. Takže je to takové opravdu pochybné, pokud o tyto důkazy. Ale mám také pochybnosti ohledně toho, zda by to pomohlo, nebo proč by to pomohlo koordinaci. Protože všichni provádíme tuto změnu času ve stejnou dobu. Takže opravdu nechápu, jaký by byl problém s koordinací když se dělá dvakrát ta změna času přesně ve stejném čase. Já jsem byla zpravodajkou, když se o tom tehdy rozhodovalo ve výboru pro dopravu, že to bude takto permanentně stanoveno. Takže opravdu se tím zabývám už velmi dlouho. Ta konzultace nebyla tak široká, jak by mohla být. Já vím, že 4,6 milionů lidí to vypadá jako, že je to hodně, ale je to opravdu velká menšina, když si uvědomíme, kolik lidí žije v Evropské unii. Lidi tam opravdu příliš znepokojeni nejsou a já bych ráda viděla mnohem širší konzultace, aby lidé pochopili důvod, proč se to vede vlastně tato konzultace. A proč to nebylo zmíněno je, že ano, jsou zde časová pásma mezi západem a východem, ale také dochází ve změně v množství světla mezi severem a jihem. Zatímco na severu země v Británii je ten den úplně jinak dlouhý než třeba na jihu. Takže lidé opravdu musí pochopit, proč se ty hodiny mění, proč se ten čas mění. protože tak to umožňuje určité části země, aby měla půl roku světlo, což by nemohlo fungovat, kdyby to takto stanoveno nebylo trvale. Já chápu, že v některých jiných zemích to velký problém není, ale musíme to vzít v úvahu, protože to záleží také na zeměpisné délce, šířce. Takže Kromě toho, že tedy ta konzultace nebyla tak široká, tak to proběhlo také dost uspěchaně. A když o tom hovoříme, tak eh, to přechodné období dvou let nevypadá příliš dlouhé protože je to něco, co se stává dvakrát ročně. To znamená, že by se to odehrálo pouze čtyřikrát. To znamená, že to není dost dlouhé období na to, aby se na to lidé zvykli, aby si uvědomili, zda to je či není přijatelné. Opravdu v tomto výboru toho moc udělat nemůžeme v této chvíli. Ale skutečně se zdá, že to bylo z neznámého důvodu uspěchané a všechny ty dopady nebyly úplně promyšlené. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Geringer. Děkuji vám, eh, pan, pane předsedo. Proč eh, se změny eh, odehrávají, proč měníme zimní a letní čas, tak ta příčina už tady není, ta už zmizela, už to nepřináší žádný užitek. užitek. Proč bychom měli udržovat stav, který už nikomu neslouží a jenom komplikuje život a dokonce máme z toho jisté hospodářské ztráty lidé očekávají rychlé změny. A my jsme jak se eh, jim eh, dali chuť, víru v to, že taková změna je možná, s tím, že se řeklo, že vlastně eh, bude teď poslední změna času v březnu eh, ze, zimného na, ze zimního na letní. Já nevím žádný důvod, eh, proč by se to prodlužovalo, už vůbec ne, proč by tady měl být nějaký přechodný čas, přechodné období, že bychom se na to měli zvykat. Prostě přestaneme eh, jeden okamžik měnit čas, nebudeme nic měnit na hodinkách. Dneska už to máme takže v Evropské unii jsou různé časové zóny v různých členských státech, takže nemá smysl o tom dlouho přemýšlet, protože toto je víra, víra obyvatele občanů a já neznám nikoho, kdo by trval na tom, že je třeba měnit čas, protože to nemá důvod. Nebudeme mít více slunečního svitu, protože budeme měnit eh, zimní a letní čas, protože sluneční svit je tam prostě takový, jaký je. Bude to takhle přirozenější a já nevidím nejmenší důvod, proč by tady měl být nějaké přechodné období. Prostě v jednom krásném okamžiku přestaneme měnit eh, čas na hodinkách a zkrátka bude přesně tolik hodin, kolik bylo včera nebo předevčírem. Proto jsem proto, aby se to udělalo co nejrychleji, co, eh, pokud možno ještě před volbami do Evropského parlamentu, protože pak občané pochopí, že máme přece jenom pravomoce a přestanou se mě, přestane se měnit čas. Eh, prostě je to banálně jednoduché, jenom to chce politické rozhodnutí. Děkuji. Eh, minister spravedlnosti Rumunska už čeká venku proto bych jenom rychle dal ještě slovo komisi. Děkuji, mnohokrát děkuji, vážení členové výboru, vážený pane zpravodaji. Jenom chci vyjádřit eh, vděčnost za celkově pozitivní postoj k našemu návrhu. Na základě i připomínek víme, že eh, se tady mm, volá v členských státech po koordinovanému a harmonizovanému přístupu. A mělo by tomu tak být i v budoucnosti, pokud je o změny času. Rovněž jsme vzali na vědomí eh, poznámky ohledně přechodného období a časové změny. Tady byla komise ve svém návrhu velice ambiciozní, ale v zásadě to vycházelo z předpokladu, že spoluzákonodárci s tím budou souhlasit, že budou souhlasit ještě před přerušením práce tohoto parlamentu. Na základě vývoje v radě víme, vidíme, že pravděpodobně taková dohoda tady nebude. To znamená, že realizační období, období pro transpozici bude v rukou spolu zákonodárců. Chtěla bych se jenom vyjádřit k tomu, co tady bylo řečeno v dánské poznámce o subsidiaritě. Jenom abyste věděli, že opravdu se k tomu vedla diskuse i v radě. Pochopitelně, že se tím zabývala i právní služba komise, která celou dobu nám v tom radila. A také právní služba rady reagovala na tento konkrétní dotaz. Nesouhlasila s návrhem komise a neviděla, že by tady byl nějak narušován princip subsidiarity. A také potvrdili správné používání právního základu jednotného trhu v tomto věc, této věci. Jenom pokud jde o posouzení dopadů a principy regulování, na to bych rychle reagovala. Ano, my opravdu provádíme veřejné konzultace a v tomto případě skutečně byla kratší než jen obvykle, což je 12 týdnů. Ale i tak, jak vidíte, jsme, jsme překonali všechny rekordy, pokud jde o počet odpovědí. A naše komise, naša komise chtěla mít možnost předložit návrh ještě tak, aby ještě tento parlament to mohl řešit předtím, než vyprší jeho mandát. To byl tedy také důvod načasování našeho návrhu. A Zase připomínám, že to není nová věc, že to je věc, která se neustále vrací už několik let a že komise to velice podrobně sledovala. Pokud si přečtete naše vysvětlující memorandum, pak tam zjistíte, že je tam mnoho zmínek o existujících důkazech a vybudu, například vycházíme i ze studie parlamentu z října roku 2017. Myslíme si, že je velice aktuální a že tam jsou veškeré relevantní dopady, které e, tady jsou zjištěny v souvislosti s letním časem. A jak tady bylo potvrzeno, tak e, opravdu Původním cílem pro zavedení eh, změn času byly úspory energie, ale teď máme důkazy, že takové úspory jsou čistě okrajové. A tudíž eh, komise si myslí, že opravdu to spochybňuje takovéto eh, časové změny v memorandu. Také eh, hovoříme o dopadu, o důkazech týkající se energie, zdraví, dopravních nehod jednot, vnitřního trhu. Samozřejmě, že chápeme, že tady budou určité náklady na přechod, na změnu, ale to budou eh, náklady ad hoc a pokud tedy tady bude takové přechodné období, nebude to moc eh, problematické pro průmysl a naopak to bude užitečné pro občany, protože nebudou muset každou chvíli eh, před eh, každý, každého půl roku měnit čas na hodinkách. Děkuji mnohokrát a děkuji za všechny připomínky. Samozřejmě, že je tady pokušení dále diskutovat o všem, ovšem například otázky zdraví nespadají do našich kompetencí. Měli jsme možnost se zúčastnit slyšení v roce 2015 a také včerejšího workshopu nebo v pondělí, abychom se o tom přesvědčili. Chci také zdůraznit, že každopádně koordinovaný přístup je jaksi červenou čárou pro každého. Vždycky bychom měli myslet na to, že e, přechod ze zimního na letní čas neprotáhne den na 25 hodin. Vždycky to bude 24 hodin. Proto bychom se neměli e, tvářit, jako kdybychom v létě měli 25 hodinový den. Paní Kaufmann poukázala na existenci časových zón. Momentálně v Evropě jsou tři časová pásma. Ta už existují, čili nemůžeme říci, že by tady bylo jedno časové pásmo. Otázka kompetencí strany Dánska, jenom abych to tady více se vypíchlo. Já jsem před dvěma týdny hovořil s naším českým ministrem. Ten je přesvědčen, že tato oblast je čistě a výlučně v kompetenci Evropské unie, čili je to naprosto ehm, v protikladu s tím, co si myslí Dánsko. Mohl bych se ještě vyjádřit k tomu, co řekla komise ohledně důvodů, proč ten legislativní návrh přišel až teď. Řekl bych eh, tak urychleně, protože já mám dopis od komisařky Bud z roku 2016, že eh, podle kterého se komise tímhle nebude zabývat, protože je to maličkost. Možná, že po té veřejné konzultaci eh, trošku změnili názor. Tím bych ukončil projednávání této věci a rád bych eh, pozval rumunského ministra, pana Toadera, eh, na naši schůzi. Mm-hmm.

So, dear colleagues. Vážení kolegové, s velkým potěšením vítám ministra spravedlnosti, pana Tudorela Toadara, který zastupuje rumunské předsednictví, aby nám předložil priority předsednictví pro jeho období v čele rady, což také vlastně časově spadá do doby ukončení mandátu tohoto parlamentu. Je to období, kdy obě strany mají hodně co dělat a proto eh, jsme velice zvědaví, co nám předsednictvo řekne o svých prioritách v oblasti, které jsou pro tento výbor relevantní. Proto mi dovolte, abych okamžitě dal slovo panu ministrovi a navrhuji, abychom přehledu programu předsednictví věnovali zhruba 20 minut a pak možná zbyde trochu času na dotazy ze strany členů, pokud s tím, pane ministře, budete souhlasit. Máte slovo. Domnule președinte, domnule... Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu, Já před vás dnes přistupuji poprvé. Poprvé jsem hostem v vašem výboru. Během dvou let, kdy jsem ministrem spravedlnosti, jsem měl možnost s mnohými z vás hovořit v jiném kontextu. Je mi velkou ctí, že dnes před vámi mohu stát a hovořit. Je mi ctí, že mohu že mohu předložit priority rumunského předsednictví. Dneska půjde o oblast soudnictví, spravedlnosti. Mám v úmyslu krátce zmínit všechna relevantní témata, všechna témata, která jsou důležitá po rakouském předsednictví, ale zvlášť se zaměřím na ta témata, na kterých pracujeme eh, teď, anebo nebo eh, na, které, na kterých vy pracujete, anebo se chystáte pracovat. Vy jako výbor. Dovolte mi, abych v této chvíli řekl, že co by mi, rumunský ministr spravedlnosti si velmi vážím vaší práce. Respektuji vás i osobně a respektuji Evropský parlament jako celek, protože jsem pevně přesvědčen, že vaše činnost tady v Evropském parlamentu samozřejmě v rámci vymezených pravomocí stělesňuje ten nejvyšší ideál demokratické legitimity na úrovni Evropské unie. Dovolte mi, abych v tuto chvíli co nejsrdečněji poděkoval rakouskému předsednictví, od kterého jsme převzali štafetu. Rád bych zdůraznil, že naše spolupráce byla velmi těsná. A to právě v těch měsících, které bezprostředně přecházely našemu předsednictví. Díky tomu se nám společně se všemi členy našich týmů podařilo na naše předsednictví dobře připravit. Ráda bych, rád bych poděkoval eh, všem pracovníkům tady na stálem zastupitelství, ale také v Bukurešti, v Rumunsku. Podařilo se nám připravit na všechna témata. Pečlivě jsme sledovali, jak se jednání v jednotlivých bodech vyvíjí, tak, takže jsme dokázali předsednictví převzít s, plnou, eh, s plným vědomím o všech záležitostech, o aktuálním stavu jednání ve všech důležitých bodech. Od počátku jsme tedy mohli vstoupit bezprostředně do práce. Jakmile jsme převzali štafetu, mohli jsme začít společně s vámi eh, na těch tématech pracovat a díky tomu se nám snad podaří eh, většinu těch témat včas dokončit je jasné, že přitom budeme muset dodržet veškerá, veškerá pravidla, která jsou pro předsednictví rady relevantní. Nesmíme si dělat iluze v tom smyslu, že se nám podaří ve všem dosáhnout schody. V některých bodech určitě schody dosáhneme, ale v jiných bodech bude muset těžko hledat kompromisy, vytvářet většiny a ty většiny potom povedou k tomu, že legislativní proces snad bude eh, ukončen a dotyčná legislativa bude schválena. Já jako minister spravedlnosti jsem osobně pevně přesvědčen o tom, že všichni společně budeme schopni utvářet co možná nejlepší politiku, že budeme vyvíjet co možná nejlepší standardy, nejlepší ustanovení, tak aby výhody této politiky, výhody této legislativy a těchto norem, které je potřeba dodržet, aby to Všechno tedy dobře fungovalo v rámci toho neo, nezvrat, nespochybnitelného eh, systému různých evropských norem a standardů. Ale zároveň nesmíme se zřetele ztrácet evropského občana, protože ten by měl být středobodem naší práce, protože eh, evropský občan by měl z naší práce nejvíce těžit. Já jsem to konec konců stejně formuloval i ve výboru Libe, kde jsem byl hostem dneska dopoledne. Jedna evropská poslankyně v této souvislosti řekla, že Evropská unie musí být v srdci Evropy. Ale já nevím, jestli s tím úplně souhlasím. Já nevím, jestli Evropská unie v tuto chvíli je v srdci Evropy, protože srdce má nejrůznější úlohy, které musí plnit. A já vám ze své osobní zkušenosti musím říci, že Evropa v každém případě je v srdci Rumunů. To je nepochybné a dokazují to i statistická data. Statistická data totiž ukazují, že právě Rumuni patří k nejnadšenějším Evropanům. Jsou nejvíce přesvědčeni o zásadách a hodnotách Evropské unie. Rumuni mají za sebou velmi smutnou zkušenost s komunismem, museli si eh, komunismus prožít a v tomto evropském prostoru spravedlnosti, práva a svobody našli eh, možnost, jak uskutečnit svoje práva je to prostor, ve kterém i jednotlivý člověk může naplňovat svoje představy a sny a proto je pro nás jako pro předsednictví rady velmi důležité, abychom vytvářeli, vyvíjeli eh, plodnou těsnou spolupráci s vámi, s Evropským parlamentem, s Evropskou komisí a také s dalšími zúčastněnými orgány v rámci legislativního procesu. Ale jak jsem řekl, vždy se tak musí dít v rámci eh, příslušných pravomocí dotyčné instituce, dotyčného subjektu. A nyní mi dovolte, abych pohovořil konkrétně o některých vybraných bodech. My jako Rada pro spravedlnost a vnitro vycházíme ze všeobecných zásad. Nicméně tyto obecné zásady je možno vždy konkretizovat. Je možno je vtělit do evropských norem a kritérií respektujeme společné hodnoty, respektujeme základní práva, základní svobody, máme také respekt před právním státem. Respektujeme také různé právní tradice, a právní řády, které platí v jednotlivých členských státech. Rádi bychom se i nadále starali o to, aby vzájemná důvěra mezi jednotlivými systémy eh, spravedlnosti byla posílena, aby byla ještě vyšší než dnes. Rumunsku se, Rumunsko se předsednictví rady chopilo poprvé a já jsem tedy působil v Radě pro spravedlnost a vnitro a co by minister spravedlnosti mohu zdůraznit, že eh, v právní praxi a v právní literatuře se zas a znova zdůrazňuje, že eh, v rámci evropského projektu je, eh, hraje stěžení roli právě Evropský parlament. A proto bychom chtěli společně s vámi pokračovat v legislativní práci tak abychom mohli splnit společné cíle, které jsou důležité pro nás, pro členské státy, pro nás jako předsednictví rady, ale také pro nás, pro všechny, kteří se podílíme na rozhodování v Evropě. Důležité je to i pro Rumunsko, které by se chtělo do evropského prostoru ještě těsněji integrovat. Já jsem dnes přišel mezi vás, dámy a pánové, co by ministr spravedlnosti a také co by zástupce rumunského předsednictví a rád bych vám představil priority našeho předsednictví v oblasti spravedlnosti. S ohledem na zhruba 50 legislativních a nelegislativních iniciativ, které jsme převzali od Ital- eh, rakouského předsednictví, bych eh, chtěl vybrat jen některé. Vzhledem k tomu, že času není na zbyt, rád bych se věnoval pouze těm, na kterých se vy nyní velmi aktivně podílíte. Naše předsednictví se například velmi intenzivně zabývá nařízením Rady pokud jde o soudní rozhodnutí v matrimoniálních věcech. A jde o právo péče v mezinárodních soudních sporech. Určitě víte, o co jde, ale dovolte mi, abych v tuto chvíli tady zmínil jeden konkrétní detail – Rumuni eh, v tuto chvíli už mohou využívat volný pohyb osob v rámci evropského prostoru a proto je pro naše občany velmi důležité, aby byly vyjasněny určité aspekty rodičovské odpovědnosti, protože v minulých letech jsme o tomto tématu nehovořili dostatečně. Rádi bychom se postarali o to, že na úrovni pracovních skupin rady se tedy bude vést všeobecná diskuze, eh, ke kterým tedy na konci loňského roku dospěla rada. Je důležité, abychom se tedy shodli na eh, celkovém mandátu do konce našeho období, do konce června. Rodinné spory a to, že zájem dítěte musí být vždycky na prvním místě, to musí být naše priorita. Stanovisko z roku 2018, které se toho týká, je pro nás stěžejní, protože my bychom chtěli dosáhnout stejných cílů a také všichni zastáváme stejné hodnoty v této věci. Normativní část nařízení Brusel 2a obsahuje důležité aspekty, které byly eh, na radě probírány 12. roku 2018 a rumunské předsednictví by se chtělo zabývat preambulí. Důležité problémy vznikají, nebo závažné problémy vznikají s různými certifikáty mm, a také s, s s dotazováním samotných dětí. Nyní tedy směrnice o právech lidí, kteří oznámí porušení eh, evropské legislativy, to znamená práva oznamovatelů. I to je pro nás důležitá priorita, je to jeden z hlavních bodů rumunského předsednictví. Já jsem dneska musel hovořit jako zástupce rumunského předsednictví a nechci se této role vzdávat, ale musím říci, že Rumunsko má v této věci dobrou praxi, která se sice kterou sice je možno ještě zlepšovat, ale jinak oznamovatele poměrně dobře chráníme. Od roku 2004, to znamená již 15 let, v Rumunsku platí zákon, který se týká osob, kteří oznámí porušení zákona. Máme tedy nejrůznější ustanovení pro informanty z různých oblastí, z různých odvětví, v závislosti na tom, do jaké míry o těch trestných činech věděli. Je naprosto přesně stanoveno, jakým způsobem eh, jsou ty eh, přes, přečiny potom eh, trestány. A pro nás je důležité, aby se toto téma posunovalo dál a abychom ho pokud možno dokončili. Pokroky, ke kterým došlo za rakouského předsednictví, jsou pro nás dobrým výchozím bodem. Rakouské předsednictví už eh, provedlo velké množství přípravných kroků a my bychom se chtěli v radě postarat o to, aby se toto téma co možná nejdříve ukončilo. A nyní ještě další nařízení. Jde o změnu nařízení rady, které se týká získávání nebo zajišťování důkazů je to téma, které se v tuto chvíli nachází v prvním čtení, ale je to důležité pro občanskoprávní procesy. My v této věci musíme navázat tam, kde skončil náš předchůdce. To znamená, že začínáme tam, kde skončilo rakouské předsednictví. A jednotlivé členské státy a také soudní orgány Eh, jednotlivých členských států potřebují tento nástroj, tento právní nástroj, potřebují tuto moderní možnost, která je zároveň velmi jednoduchá a která umožňuje využití moderních technologií a to především tehdy, pokud jde o to, co možná nejrychleji a nejsnadnějším způsobem získat přístup eh, k určitým soudním dokumentům. Eh, nemá asi valného smyslu, abych se pouštěl do obsahové stránky věci. V podstatě jde o rychlejší postupování žádostí, jde o to, aby se písemnosti mohly rychleji používat v rámci soudního řízení. Je ku příkladu eh, potřeba zaručit moderní digitální přístup eh, k při zájemné právní pomoci a to, tak, to především tedy v občanskoprávních a obchodně právních věcech dnes dopoledne, když jsem byl hostem ve výboru Libe, tak jsem se tam věnoval eh, elektronickým důkazům v rámci trestně právních řízení. A v této souvislosti je potřeba předvolávat eh, národní nebo vnitrostátní eh, zástupce, ale já bych chtěl zmínit ještě jednu věc, která je nutným doplněním eh, stávající legislativy. Pokud dnes hovoříme o elektronických důkazech v, trestne, v trestně právních věcech, tak eh, to využití moderních technologií musíme prosadit také v obchodně právních a občanskoprávních věcech. Ve vašem výboru k tomu byla přijata zpráva, Pan zpravodaj Radev tedy vypracoval příslušnou zprávu a my doufáme, že příslušní experti za spolupráce s vámi toto téma co možná nejrychleji uzavřou, že to společně dokončíme. změna nařízení, pokud jde o přenos dat. I to je téma, ke kterému váš výbor v prosinci roku 2018 přijal zprávu. Zaručuje se jednodušší přístup k občanskoprávní spravedlnosti. Ten přístup k soudnictví by měl být výhodnější, snažší pro občany, ale také pro podniky. Snažíme se e, o zavedení lepších procesních práv jednotlivých účastníků řízení. E, jde o občanskoprávní spory a proto je důležité myslet tady na občanskoprávní nebo občanský soudní řád. E, doručování písemností i tady počítáme s radikální změnou v rámci občanského eh, eh, soudního řádu, a to především tehdy, pokud jde o přeshraniční doručování dokumentů. Rada k tomu tedy připraví všeobecné doporučení a budeme se mu věnovat 6. a 7. června eh, roku 2019 na našem zasedání rady. A nyní ještě nařízení, které se týká Eh, pohledávek. Eh, to tedy spadá do oblasti kapitálového trhu. Jde o přeshraniční postupování dlužních závazků a v této oblasti tedy chceme vytvořit právní jistotu, chceme posílit právní jistotu pro investory, a to především tehdy, když jde o eh, přeshraniční nároky v oblasti obchodně právních vztahů. My se tady musíme zaměřit na to, jak eh, je eh, tyto požadavky možno upravit, jak je možno tuto legislativu uplatňovat. Rumunské předsednictví vyzve radu a, a k tomu, aby jednání postupovala dál, abychom tedy se pokusili schválit všeobecný přístup, a to také na tom již zmiňovaném zasedání rady, které proběhne 6. a 7. června tohoto roku. A nyní eh, balíček, který se týká práva společností. V řádném legislativním postupu bychom v této věci chtěli získat par, eh, souhlas parlamentu, a to především pokud jde o digitalizaci v oblasti práva společ, obchodních společností. Další věc. Směrnice o Eh, slučování, rozdělování a přejímání podniků v přeshraničním rozměru. I tady, tady musíme eh, precizovat detaily dříve, než udělíme radě mandát, ale doufejme, že se nám tady také podaří co možná nejrychleji dospět k dohodě. Diskutovali jsme také o jiném tématu, a sice o evropském státním zástupci. Já bych chtěl odhlédnout o své institucionální role ministerstva, ministra spravedlnosti. Osobně se domnívám, že to je velmi dobrý, dobrý projekt a já osobně tedy od této pozice eh, mnoho očekávám. Eh, v gesci to má výbor Libé a Jde tedy o to, že by byl eh, jmenován evropský státní zástupce, že by byli jmenováni vnitrostátní státní zástupci a celá ta struktura by měla být koncipována tak, aby byla dobře eh, funkční a aby byla také dobře vybavená finančními prostředky, protože pokud k tomu nebudou eh, dány k dispozici dostatečné finanční prostředky, tak to zůstane pouze na papíře a nebude to dobře fungovat. Lucembursko předložilo další návrh, je to taková nabídka, eh, ale zatím se musí eh, ještě mm, přesněji rozhodnout, kde bude sídlo této instituce. Já osobně se domnívám, že pokud máme evropské soudce, že bychom měli mít i evropské státní zástupce. Pokud existuje evropská trestná činnost, pokud dochází na evropské úrovni podvodům a pokud jsou porušovány finanční zájmy Evropské unie, pokud máme i na vnitrostátní úrovni eh, trestné činy, které se obrací proti evropským zájmům, proti, pokud celá tato trestná činnost nabrala celoevropský rozměr, celoevropský a ne, dokonce mezinárodní rozměr, tak Potřebujeme mít k dispozici přiměřené instituce a struktury, které budou moci využívat také příslušných právních nástrojů. Potřebujeme mít nestrané, nezávislé instituce, které se budou moci postarat o to, aby se chránily eh, ekonomické zájmy Evropské unie. Je nám známo, že kompetence Evropského státního zástupce by se měly ještě rozšířit, že se o tom uvažuje. Eh, vím, že se o tom vede diskuze, eh, diskuze o tom, že by se tedy rozšířily kompetence také na terorismus a praní špinavých peněz, ale víme, že k tomu by se musel změnit článek 86 smlouvy o Evropské unii a to znamená, že bychom museli tedy nejprve stanovit to kolegium, získat evropského státního zástupce, národní státní zástupce a celá ta struktura by měla být uvedena eh, v chod, tak aby dobře fungovala a teprve potom je možno přemýšlet o tom, že se kompetence eh, nebo pravomoci změní tím, že se eventuálně změní článek 86 smlouvy. Program Spravedlnost, hodnoty, to je další důležité téma. Tyto oblasti se nedotýkají bezprostředně trestního práva, ale vytváří potřebný rámec pro posílení důvěry občanů, tak aby se na procesu rozhodování mohli podílet občané. Každý jednotlivý občan se může angažovat v posílení a uskutečňování těchto hodnot. Už jsem hovořila o osobách, které poruší evropské právo. I to je další příklad eh, angažovanosti občanů. Já bych rád uvedl jeden příklad z Bukurešti. V této souvislosti je velmi důležitá občanská výchova. Nemusí to být odborné vzdělávání, ale určité minimální vzdělání evropských občanů, tak aby občané věděli o svých právech, o hodnotách, o práv, právu Evropské unie. Myslím si, že to je nezbytné k tomu, aby dotyčné individuum mohlo eh, tedy vykonávat svá práva a povinnosti. Děkuji vám, pane předsedo, omlouvám se, že jsem přetáhl vyhrazený čas. Děkuji vám za možnost tady dnes hovořit a velmi krátce zmínit priority rumunského předsednictví. A nyní jsem vám tedy k dispozici, pokud byste měli dotazy, pokusíme se na něco možná nejpodrobněji odpovědět. Děkuji. Uh, thank you very... Děkuji, pane ministře. Jistě jsou zde otázky od poslanců. Vezmeme je všechny společně a vy je potom hromadně zodpovíte. Jako první pan Durand. Děkuji, pane předsedo, protože mohu vystoupit jako první. Tak mám tu čest, pane ministře, vás tady přivítat v našem výboru. Jsem rád, že jsme si vyslechli, že velmi lpíte na Evropské unii a jejich hodnotách. Chci pouze upozornit na to, že jedním z klíčových hodnot, jednou z klíčových hodnot Evropské unie je právní stát. Je třeba, aby pravidla byla dodržována ve všech členských státech. Říkám vám to, pane ministře, protože vám jistě neuniklo, že se hodně diskutuje o jedné vyhlášce, kterou chcete přijmout ve své zemi. Protože jste hovořil o Rumunsku, tak upozorňuji na to, že tento dekret, tato vyhláška by znamenala amnestii celé řady osobností a je předmětem velmi intenzivních diskuzí a také nepochopení z celé řady právníků Evropské unie a obhájců právního státu. Jistě tady není prostor k vedení polemiky. Jenom beru v úvahu to, že chcete být aktivní částí Evropské unie, tak vás v souvislosti s tím upozorňuji na to, že nejsou jen práva, ale jsou i povinnosti. Beru na vědomí vaše angažmá ve dvou věcech, které se mě obzvláště týkají. Za prvé, místo paní Regner, která je zpravodajkou k zákonu o společnostech, bych se rád zeptala, zda se budete snažit získat mandát, aby bylo toto téma završeno před koncem vašeho předsednictví. A druhé téma, to se týká oznamovatelů, takzvaných whistleblowers. Já jsem si vyslechl vaše vysvětlení, jsem rád, že chcete, aby to byla priorita vašeho předsednictví. Možná byste mohlo upřesnit, eh, jaké máte stanovisko Rozhodli jste už nebo ne? Jaké bude stanovisko Rumunska k tomu, aby se fiskalita vyloučila z působnosti tohoto textu, což je jistě velmi důležitý text pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji, paní Geringer. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu ministrovi za představení priorit rumunského předsednictví. Je to příležitost, kdy tedy Rumunsko je poprvé předsedající zemí Evropské unie. Určitě je to jiná situace, než když vykonáváte předsednictví po několikáté a máte v tom velké zkušenosti. Takže tady já vám přeji hodně úspěchu, abyste všechno zvládli a splnili, i když tedy máte poněkud složité období, parlament začne fungovat, nebo tak vlastně <laughs> přestane fungovat tento parlament už v polovině dubna a potom už bude příští funkční období a to už bude jiné předsednictví, které bude mít tedy 6 měsíců a vy máte jen 3,5 měsíce. O to více držím palce, aby se vám podařilo zrealizovat vaše úkoly. Myslím si, že premiér Rumunska jako málo kdo zná nejen dobře premiérka, tedy Rumunska, práci v parlamentu, protože byla mojí kolegyní v naší parlamentní frakci, ale zná velmi dobře tedy parlament i ostatní instituce a bude to velmi dobrá zkušenost. Mě velmi zajímají otázky, které souvisejí s pracemi souvisejícími se změnou času, tedy s ukončením střídání letního a zimního času a naopak. Měli jsme debatu na toto téma a mě by zajímal váš názor, zda toto je také jedna z priorit vašeho předsednictví, že byste ukončili práce na tomto tématu, protože to od nás občané Evropské unie očekávají a bylo by obzvlášť dobré, kdyby se přestal měnit čas ještě před volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou na konci května. Nejvíce mě zajímá otázka takzvaná reforma autorských práv na digitálním trhu. Pracujeme na této věci už v zásadě tři roky a jsme v cílové rovince a v pondělí mělo proběhnout eh, poslední zasedání trialogu, které mělo schrnout a zakončit naše práce, ale bohužel bylo toto setkání odvoláno kvůli blokádě, která se objevila v radě. Tak jsem se chtěla zeptat, jak vidíte způsob, jak tuto blokáž vyřešit eh, s tou blokační menšinou a můžeme počítat s tím, že v nejbližších týdnech bude tato záležitost dořešena? protože jsme pracovali s několika předsednictvími na této věci a bylo by už na čase tyto práce zakončit. Navíc by to mohl být úspěch rumunského předsednictví a ne rakouského, které na tom nejvíce pracovalo. Takže přeji úspěch a držím rumunskému předsednictví palce. Pan Kavada. Děkuji. Společně s kolegy vás zde vítám. Pane ministře, když myslím na vaši zemi, tak myslím na velký národ. Národ, který hodně trpěl, se svými velmi dobrými i špatnými stránkami. Dobré stránky. To je například Pan Moskovici, tedy otec našeho pana ministra, který byl židovským psychoanalytikem, který opustil svou zemi a přicestoval do Francie, protože obvykle, když Rumuni opouštějí svou zemi, tak směřují buď do Francie nebo do Itálie. Nebo také velký pianista z vaší země, Dinu Lipaty, se kterým jsem se i osobně setkal. A když mám na mysli ty špatné stránky, tak eh, to je třeba to, co hodně způsobilo utrpení vašemu národu i celé Evropě. Myslím mhm. třeba na bratra tohoto pianisty Lipatyho, který byl tak oportunistický, že udal svou rodinu, aby se mohl stát generálním tajemníkem. Teď, když Rumunsko přejímá předsednictví Evropské unie, bych se vás rád zeptal, možná vás i povzbudil. V tom, abyste využil opravdu veškerých pravomocí, které vám vaše předsednictví dává, abyste nebyl příliš skromný. My od vás a vaší vlády hodně očekáváme v souvislosti s tímto předsednictvím. Především, pokud bych měl podpořit dvě věci, tak je to to, o čem hovořil Pascal Durand před chvílí. To je podle mě obrovská priorita, ti oznamovatele. A pokud vás vaše povinnosti ministra spravedlnosti ve vaší zemi příliš neomezují, tak bych rád řekl vaší vládě, aby předsednictví přistupovalo s autoritou, která tomuto úřadu přísluší a kterou každý uznává. Uvedu ten příklad, který uvedla paní Geringer. Já bych byl rád, kdyby v tom posledním trialogu o copyrightu se vyřešil ten problém blokační menšiny. Jsou tam čtyři země. Tak aby Báša zástupce nezrušil toto zasedání, ale kdyby po přestávce pokračoval v práci, využil své autority a držel zástupce Koreperu na jednání tak dlouho, dokud by nedospěli k dohodě. A pokud by to mělo proběhnout znovu, tak prosím řekněte vašim zástupcům, že budou mít podporu parlamentu. Parlament chce dospět k řešením u těch zásadních věcí, na nich se pracuje. Takže ti velcí umělci, které jsem zmínil, vám dávají morální autoritu v tom vašem předsednictví, která je vám uznávána. Navíc se blížíme k volbám a vy jistě velmi přispějete pozitivnímu výsledku. Bude velmi záležet na tom, jak budete uplatňovat svou zodpovědnost. A pokud bych si měl něco přát, protože je nový rok, tak vám přeji, aby nebe, pokud existuje, vás ochránilo před neliberálními silami, které už existují ve vaší zemi. Takže abyste jim odolali a abyste mohli přispět k řešení. Děkuji, pan Foss. Vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. A děkuji také vám, pane ministře. Srdečně vám děkuji za to, že se účastníte naší dnešní rozpravy. Já mám několik dotazů, protože tady zastupuji ještě tři další kolegy a proto se tady pokusím být co nejstručnější. Za prvé to, co říkala kolegyně Ed Eringer, Ptám se, jestli má rumunské předsednictví v úmyslu ukončit uh, téma autorského práva ve zbývající době a Ptám se, jestli tady budete tlačit na uh, řešení a jestli tady dostaneme termín trojstranných jednání. Já vás prosím, abyste vytvářeli tlak, protože času není nezbyt. A bylo by velká škoda, kdybychom tedy v rámci autorského práva nevyužili té současné eh, situace, to, té současné příležitosti. Druhá věc, rád bych se zeptal, eh, jak dalece Eh, chce Rumunsko postoupit v oblasti hromadných žalob. Eh, můžete říct, jestli se k tomu bude konat trojstranné jednání? To znamená to období, eh, které máme v podstatě do poloviny února, protože potom už by to nebylo v našich časových možnostech zařadit to do našeho programu. A třetí otázku bych rád položil anglicky, protože kolega mě to také anglicky napsal. A sice je to kolega Zájer. Eh, otázka harmonizace. Eh, eh, my tedy máme toto téma na pořadu dne od okamžiku, kdy vstoupila v platnost eh, Lisabonská smlouva. Komise se zabývá návrhem Omnibus a eh, tento výbor i jiné výbory by byly eh, tedy proto, abychom to, ty, to téma rozdělili, tak abychom tedy mohli dokončit dohodu v těch více než 60 tématech. Pokud jde o uvedení do souladu s Lisabonskou smlouvou, budeme se zaměřovat na části, které zatím nejsou hotové a rád bych se zeptal, jak to tady vidíte a jestli tedy můžete potvrdit závazek předsednictví v této věci. A kromě toho bych měl ještě dvě otázky od pana kolegy Daniela Budy, ale eh, to se týká spíše interních záležitostí Rumunska. Pane ministře, vy jste členem Benátské komise, nicméně eh, většina mimořádných slyšení, eh, která svolala rumunská vláda, neměla posvěcení Benátské komise. Jde především o číslo 9092 z loňského roku. Týkalo se to eh, tedy změny eh, soudního práva Benátská komise nebyla konzultována, byť jste tedy veřejně prohlásili, že o její konzultaci eh, požádáte. A proto se ptám, jestli byste mohl vysvětlit důvod, proč jste se neobrátili na Benátskou komisi eh, v případě těchto dvou vládních výnosů a také v případě dalších změn legislativy, které se týkaly soudnictví. Proč ministr ministerstvo spravedlnosti eh, nezahájilo legislativní proces, tak aby vznikla legislativa, eh, do které by byly zařazeny komentáře Benátské komise. Můžete tedy před tímto výborem potvrdit, že se zdržíte toho, že byste prováděli další eh, reformy soudnictví, aniž byste k tomu získali souhlas Benátské komise? Pokud by bylo více času, tak bych dokonce vznesla ještě další dotazy. Dobře, takže další otázka od Daniela Budy. Vy jste nedávno ohlásili, že Ministerstvo spravedlnosti vydá mimořádný výnos, který by umožnil všem eh, lidem, kteří eh, byli odsouzeni kasačním soudem, eh, že by jim to tedy umožnilo spochybnit závěrečný rozsudek to by umožnilo opětovné otevření soudních procesů a já bych k tomu chtěl položit následující otázku. Co se stane, pokud ty eh, trestné činy eh, tedy nebyly předmětem opětovného soudního řízení a jak je to se zneužitím evropských prostředků, jak by to bylo tedy eh, se konfiskovaným majetkem, musel by být navrácen a jak by to bylo se situací, kdy došlo ke zneužitím evropských financí, jak eh, chcete zajistit ochranu finančních zájmů Evropské unie. Děkuji vám tedy za vaši pozornost. To byly tedy otázky kolegů podle mého názoru jsou velmi důležité ty první dvě otázky, to znamená autorské právo a e, to, abychom tedy e, dospěli v této věci ke konci a jestli tedy kročíme vpřed, pokud jde o hromadnou žalobu. Ano, děkuji, to tedy byly dotazy. Vy jste se také hlásila? Dobře, takže budou ještě další dvě otázky. E, paní Hautala, děkuji. Eh, bude to pouze... Já jsem známa tím, že mám velmi krátké eh, projevy. Já jsem taky trošku zmatená a zklamaná, pane ministře, že Rada rumunského předsednictví zatím nám jasně neřekla, co se bude dělat s kolektivními žalobami nebo stížnostmi, protože to si myslím, že je hlavní pokrok v oblasti plán spotřeb, práv spotřebitele během tohoto období a pokud bychom to nedokončili, velmi by nás to zklamalo. Jaké máte plány? Nemohli byste tu věc popostrčit dopředu na vašem seznamu priorit. A druhá otázka se týká vašich vlastních reform soudnictví. Mohu k tomu pouze říci, že v tomto parlamentu jsme vždycky se na toto ptali, kteréhokoliv předsednictví rady, tam, kde jsou problémy s korupcí nebo s právním státem. Tudíž pro nás je to důležité, protože si myslím, že rada, pardon, stát předsedající v raně musí vést i příkladem. Popa. E, děkuji vám mnohokrát, pane ministře. ten zákon, který se týká zrušení Pardon, ten je, se, se hodně diskutuje. A vlastně je to poté, kdy ústavní soud sdělil, z, z, z, shledal, že nejvyšší soud, kasační soud jednal ne, v rozporu s Um, zákonem, když nedodržel vlastně zákon 304, co se týká vytváření těch pěti člených soudních senátů. Je to pravda nebo ne? Pokud ano, tak to znamená, že pokud Rumunsko něco v této věci nepodnikne, tak uh, riskuje, že uh, bude uh, vlastně zavažalováno u Evropského soudu pro lidská práva kteří budou, všemi těmi, kteří budou mít pocit, že je soudili, soudní senáty nezákonným způsobem utvořené. Děkuji. E, tak tedy to byly všechny dotazy. A přesně se dostáváme e, k bodu, kdybychom bychom měli e, tuto diskusi ukončit, protože vypršel čas. Mohu vás tedy požádat o odpovědi? ale prosím vás zároveň o stručnost. Hodina? Ne. Prosím, já naprosto rozumím tomu, že některé dotazy asi eh, vlastně eh, nejsou eh, v rámci kompetencí vašeho ministerstva, takže tam určitě můžete být maximálně stručný. Pane předsedo, eh, dámy a pánové, já se vynasnažím zodpovědět všechny dotazy. Voi putea să și vă și conving pe deplin. Já Ovšem se nedomnívám, že vás dokážu úplně přesvědčit, ale prosím, abyste vzali v úvahu toto. Ty otázky, které tady byly položeny, můžeme rozdělit na dvě hlavní kategorie. Byly to dotazy, které byly adresovány mně, jakožto eh, předsedovi Rady pro eh, soudnictví a eh, záležitosti vnitra. A druhé otázky se obracely na mě, jakožto na ministra spravedlnosti a týkalo se to vnitrostátního, nikoli v evropského vývoje. A já tady samozřejmě eh, jsem za radu, to mohu znovu zopakovat. A proto bych se možná měl vyhnout těm vnitřním otázkám, ale to neudělám. Neodkážu vás na eh, naše národní orgány, pokud je o právní stát to je téma, které se stále znovu vynořuje. Někteří eh, říkají, že by bylo třeba definovat právní stát, jiní tvrdí, že taková definice vůbec neexistuje. Existují jisté prvky, jisté parametry, kterými se řídíme, pokud jde o definování tohoto pojmu. A tady eh, myslím na evropský rozpor, protože právní stát eh, funguje podle smlouvy, nebo, nebo tedy právo zákona a v různých zemích to samozřejmě funguje různě, protože eh, to záleží na tradicích, na minulosti nebo možná eh, na tom, jaké měly hodně nepříjemné zkušenosti tyto země, když byly ještě součástí bývalého komunistického bloku. A nicméně všude se musí dodržovat vlastně eh, evropské normy. To znamená eh, právní stát. Znamená to, že proces tvorby zákonů je irreverzibilním procesem, Právní stát nebo eh, tedy vláda zákona znamená, že se dodržují hodnoty, eh, které prosazují evropské orgány nebo doporučení a rozhodnutí Benátské komise. A také samozřejmě se musí dodržovat ústavní požadavky každého státu. Dovolte mi, abych tady připomněl, že není rozhodně náhodné, že Eh, rozhodnutí ústavního soudu jsou konečná. A to dnem jejich publikace v úředním věstníku. Rád bych zodpověděl dotaz, na dotaz který, dotaz, který mi byl položen. Pokud je o ty evropské standardy právního státu, proč Benátská komise nevyslovuje stejná doporučení vůči všem členským státům? Je to právě proto, že se nacházíme na různých úrovních a že každý z nás má svoji rozdílnou strukturu ale nakonec všichni musíme dodržovat stejné evropské normy a stejné evropské hodnoty. Eh, ptali jste se mě, proč jsem nekonzultoval Benátskou komisi v souvislosti s vyhláškou 92 z úplně z minulého roku. Eh, dovolte mi, abych vám řekl toto. Já jsem konzultoval Benátskou eh, komisi, já jsem třikrát byl ve Štrasburku abych se setkal přímo eh, s vedením eh, Benátské komise v jejím ústředí. Já jsem totiž sám tam členem už eh, posledních pět let, takže dobře vím, o čem hovořím. Tato vyhláška 92 sleduje jediný účel. Převzít vlastně doporučení Benátské komise tedy řešit záležitosti, kde legislativu nelze provádět zvláště. Čili vlastně soudce, magistrát by měl eh, po 20 letech eh, odejít do důchodu. Více než 20 tisíc magistrátních eh, soudců v Rumunsku mělo odejít do důchodu. A Benátská komise a, a tak vysocí úředníci, představitelé Evropy, Rumunska vyjadřovali své obavy v souvislosti s tím, že zhruba 2 soudů, soudců půjde do důchodu, což by vlastně představilo třetinu všech, které máme aby se tomu zabránilo, aby nemuseli odejít do důchodu, tak jsme tohle udělali. A já bych tomu osobně řekl, když má vlastně odejít eh, do důchodu soudce, když je mu, čtyři, mi tomu 48 let, tak eh, to je poněkud eh, brzy. Právní stát nepotřebuje jenom začátečníky. Potřebuje také lidi, kteří jsou schopni si, tak ty si samozřejmě propočítají, kolik dostanou, až půjdou do důchodu. A když jim bude 47 let, tak eh, jsou samozřejmě naprosto schopni dále pracovat. A proto mm, oni, tito soudci, by měli prosazovat právní stát. Já jsem byl třikrát ve Štrasburku, abych tam probíral eh, vyhlášku 92 a eh, probírali jsme různá řešení a ta byla pak také přijata pokud je náš zákon, tak lze odvolat soudce pokud eh, byl eh, disciplinárně trestán. Benátská komise řekla, že takovýto soudce eh, by strát, vlastně nebyl nezávislý, protože by pak věděl, že jakákoliv další sensakce by vedla k jeho odvolání. Takže jsme toto chtěli řešit prostřednictvím vyhlášky 92. Ve své zprávě Benátská komise eh, uvedla, že je třeba najít takové řešení, aby eh, bylo možné eh, aby si podrželi vlastně hlasovací práva. To vlastně přinesla tato vyhláška. Vlastně jsou to členové občanské společnosti a ti mají možnost také se účastnit hlasování i když eh, a vlastně to vyplývá ze samotné ústavy. Pak je tady šest doporučení Benátské komise a ta byla zapracována do tohoto vyhlášky číslo 92. Teď eh, pokud je o zákony o soudnictví, my máme tři takové zákony z roku 2004 a byly nomeli, mezi tím několikrát novelizovány. A myslím si, že tohle je velice důležité že máme společnou zodpovědnost my v Rumunsku a všichni v Evropě. Já vždycky říkám, že já nesu zodpovědnost za to, co dělám, nebo naopak, co děla, nedělám, ale nejsem zodpovědný na to, co dělají nebo nedělají jiní. Takže toto nebyla nějaká eh, vyhláška v nějaké naléhavé nouzové situaci. Eh, ty zákony vlastně eh, vypracoval náš parlament, který také má eh, výbor pro právní záležitosti. Proto se mě asi nemá, nemůžete ptát, proč jsem nekonzultoval komisi, eh, pokud jsme ty zákony nepřijali. Teď bych vás rád ujistil o jedné věci. Všechny právní akty, ať už jsou to zákony nebo vyhlášky, v Rumunsku se vypracovávají a také se verifikuje, ověřuje se jejich soulad s ústavou. Teď bych něco chtěl říci o oznamovatelích, o whistleblowers. Ano, my eh, chceme tuto záležitost dokončit a nebudeme tady dělat žádné výjimky, pokud jde o fiskální záležitosti. Já osobně bych eh, Eh, rozšířil, nikoliv eh, zúžil jejich odpovědnost. Teď k těm kolektivním stížnostem. Tady se nejedná o eh, něco, co by bylo v kompetenci Ministerstva spravedlnosti nebo Rady pro justici a vnitro, ale pro hospodářskou soutěž. Momentálně se tím rada zabývá a my se budeme snažit to pokud možno nejrychleji, co nejrychleji ukončit. Teď k autorským právům. To zase není eh, něco, co by spadalo do našich kompetencí, ale Úřad pro eh, autorská práva vlastně nějak zvládá tu celou legislativní složku. Jakožto minister já nejsem přesvědčen o tom, že by ministerstvo spravedlnosti mělo kompetence ve všem. Já jsem vždycky říkal a říkám, že je důležité, abychom věděli, jaké máme kompetence a abychom je prováděli, vykonávali v, v, v, rámci, v, duchu, v liteře i duchu zákona a v dobré víře. Poslední otázka, k tomu se dostávám. Zase mluvil jste o té vyhlášce, eh, která prý byla přijata v jakémsi nouzovém režimu a v souvislosti s právním státem. Samozřejmě, že kdykoliv eh, se dělá nějaká škoda, pak eh, sam, eh, když se ně, eh, tak samozřejmě se tím musíme zabývat. A víte co, co dělají soudci vlastně? Oni vyjmuj, vy, vyjali ze zákona to, co nebylo v souladu s ústavou. Já už jsem hovořil o právním státu a o jeho eventuální definici. Eh, nemůžeme to, nedokážeme to konsolidovat, pokud tady budou chyby, něco, co nebude v souladu s ústavou a my to nebudeme řešit, nebudeme je odstraňovat. Myslím, eh, eh, určitě soudci ústavního soudu ve vaší zemi by se nejprve přečetli pořádně zákon, a zase myslím tím to mm, vytváření těch pětičlených soudních Eh, panelů. A u nás se tím, jsme se tím zabývali v těch čtyři nebo pěti letech. Nemyslím no, si, že ve vaší země by veřejný žalobce, který si zabývá trestně právními kauzami, by neřekl, že dobře, eh, trestní soud eh, něco rozhodl, tady je zase jiná kompetence, ale plus k tomu jsme tady nastavili další nástroje, které zapadají zase do pravomocí jiných justičních eh, orgánů. Kdybych tohle řekl jakožto minister spravedlnosti, tak byste mi možná řekli, že to tak nezbytně není. Ale toto pravil ústavní soud. je vlastně jedná se o řešení eh, konfliktu tam, kde se jedná o ústavní záležitosti. E, e, čest někdy se říká, že zasahování do soukromního života e, člověka není přípustné. Tedy to tvrdíme. Nemůžeme bránit k přístupu k justici a k férovému soudu. tady samozřejmě zájmem je stabilita zákona, zákon, legislat, právní situace. Takovýto zákon nemá být ku prospěchu někoho, ale právního státu. Nemůžete říci, že by vás soudili soudci, kteří k tomu nebyli kompetentní. Eh, ten, ta osoba byla odsouzena a byla odsouzena a jedná se tady o stabilitu právních záležitostí. Ještě jedna věta a skončím. Čili tato vyhláška, pokud projde, pak to nebude ku prospěchu odsouzených. Pokud bude přijata, pak tato vyhláška se vlastně bude vztahovat na ty, koho soudili eh, členové Eh, Senátu, kteří, eh, a ten Senát nebyl eh, legálně správně utvořen, bez ohledu na to, jestli ti lidé byli nebo nebyli odsouzeni. Pokud byli odsouzeni, tak jak se za to zaplatí. Ale všichni budou mít příležitost, aby, jej, aby věděli, že jejich rozsudky opravdu vynesly soudci, kteří, právně k tomu, kteří k tomu byli oprávněni. Není přijatelné, abychom v rámci stability nebo vzájmu stability naopak narušovali práva daná ústavou. A mohl bych samozřejmě tady, dokázal bych mluvit déle než hodinu, ale mohu vám slíbit, že všechny tyto argumenty vám zašlu písemně. Já, už, já jsem dva roky minister a je klidně možné, že eh, z této funkce zítra odejdu. Nejsem členem žádné politické strany. Stal jsem se ministrem poté, kdy jsem deset let pracoval v ústavní, u ústavního soudu a nemohu prostě ro, pomět eh, rozne, eh, usnesení rozsudky ústavního soudu. Pokud ty osoby budou, jsou shledány vinnými budou nadále ve vězení. Ale nemůžeme prostě, eh, ale nemůžeme prostě zneužívat něčích práv. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste eh, zodpověděl dotazy členů našeho výběru a přeji vám a vůbec předsednictví Rumunska eh, hodně úspěchů a děkuji vám, že jste dnes k nám přišel na naši schůze. Děkuji ještě jednou, pane předsedo, bych vám rád poděkoval. Dámy a pánové, já ochotně k vám kdykoliv přijdu, kdykoliv mě budete potřebovat. Ale prosím, dovolte mi, abych měl příště více času, abych mohl přednést všechny své argumenty. Okay, okay, dear colleagues. Vážení kolegové, teď pokračujeme bodem 27. Já teď zahajuji část, která je věnovaná standardním esenciálním patentům a internetu věcí. Vše bude organizováno následovně. Nejdříve si vyslechneme prezentaci studie, kterou zadal oddíl Evropského parlamentu pro občanská práva a ústavní záležitosti na žádost výboru Jury. Pak si vyslechneme dva další experty a budeme mít diskuzi ve formě slyšení. V roce 2017 komise zveřejnila IP balíček, který zahrnuje také sdělení, které nese název Stanovení přístupu EU ke standardním esenciálním patentům. Komisařka Běnkovská se k tomuto sdělení stručně vyjádřila na tomto výboru v červenci 2018. Dnes se vyslechneme odborníky, kteří se zaměřují na patenty a budeme s nimi diskutovat o současných záležitostech, které jsou ve hře a budeme hovořit o tom, jak se k tomu staví akademikové. Na úvod eh, si vyslechneme prezentaci této studie. Jedním z autorů je pan Luke McDonough, který je přednášejícím práva na City University v Londýně. Je tady dnes mezi námi a já bych mu rád dal slovo na méně než 15 minut. Máme málo času, takže máte slovo. Děkuji. Je pro mě velkým potěšením být mezi vámi. Já rychle přikročím k prvnímu slajdu, Toto je zpráva o standardním esenciálním patentu a internetu věcí, kterou jsem vypracoval s kolegy ze City University v Londýně. Analyzovali jsme sdělení Evropské komise z listopadu 2017 na otázky standardizačních technologií a práv držitelů patentů. Já bych uvedl trošičku pozadí. Je třeba zdůraznit, že standardy jsou zásadní pro to, aby se zajistila interoperabilita. Standardy jako 3G, Wi-Fi, 4G, 5G a tak dále. Je to důležité i ekonomicky, protože to přináší úspory z rozsahu, udržitelnost produktů a tradičně to bylo spojováno s informačními a komunikačními technologiemi, ale teď s internetem věcí a big data se to týká takových věcí jako automobilový průmysl, spotřebitelská elektrotechnika, elektronika také eh, domácí spotřebiče. Patenty to je druh majetku, který je pokryt zvláštními právy. Jeho vlastníci musí tato práva být schopni vymáhat. A tyto patenty jsou velmi cenné a také velmi často jsou předmětem sporu. Ty standardní esenciální patenty, tedy SEP, když jsou předmětem sporu, tak to může ovlivnit produkci těch výrobků oblasti informačních a komunikačních technologií a tak dále. Eh, když eh, držitele těchto SEPů budou eh, žalovat své konkurenty, tak to může zdržet výrobu těchto produktů a můžou vymoci zákaz uvádění těchto produktů na trh. Takže je zde napětí mezi standardními esenciálními patenty a standardy. Takže otázka je, jak dosáhneme správné rovnováhy. Jedna odpověď je samozřejmě spravedlivé postupy při udělování licenci. Je jasné, že organizace, které vytyčují standardy jako ST v Evropě, vyžadují od držitelů patentů SEP neodvolatelný závazek, že jsou připraveni udělit svým konkurentům licence na takzvaných front, eh, za takových front podmínek, to znamená spravedlivé, rozumné a nediskriminující. Co se ovšem stane, když eh, ten eh, člověk, který má být držitelem licence, nesouhlasí s tím, co je tedy rozumné a spravedlivé. Jedna strana má pocit, že je to třeba diskriminuje, anebo třeba nesouhlasí s územní působností licence. Takže jsou zde různé způsoby, jak může dojít ke sporu. Jak jsem říkal, je velmi tato věc důležitá pro internet věcí, protože dříve to byli výrobci laptopů a mobilů, kteří jednali s těmito patenty, ale teď to můžou být různé domácí spotřebiče, které sdílejí data a tím pádem vyžadují patentované technologie v oblasti standardů a tím pádem standardní esenciální patenty jsou pro ně relevantní. Takže dosáhnout rovnovážného systému udělování licencí SEP je zcela zásadní v EU. Minulý rok jsme měli eh, různé spory a největším případem před Evropským soudním dvorem je případ Huawei Technologies. Soudní dvůr řekl, že není zneužitím dominantního postavení ze strany držitele SEP, když požádá, aby ten držitel licence měl zákaz vyrábět ten produkt, eh, pokud eh, dodrží určité přísné povinnosti. A jaké povinnosti musí tedy splnit, aby nedošlo ke zneužití dominantního postavení? To určitě souhlas souvisí s článkem 102 smlouvy o fungování Evropské unie. Držitel patentu SEP, který poskytl neodvolatelný závazek, že poskytne třetí straně licenci, nezneužije dominantního postavení, pokud nejdříve upozorní domělou porušující stranu na to, že porušuje, a poté musí porušující strana ukázat vůli a ochotu uzavřít eh, licenční dohodu. A Majitel licence, majitel patentu musí nabídnout eh, specifickou písemnou nabídku této licence a musí stanovit také licenční poplatek. A ta porušující strana musí nadále patent používat eh, a když nereaguje na tuto nabídku v souladu s uznávanými obchodními postupy a v dobré víře. To znamená, že tedy držitel patentu musí konkurentovi nabídnout eh, písemnou eh, spravedlivou nabídku a porušující strana na to musí odpovědět eh, v souladu s obchodními praktikami. Pokud ta domělá porušující strana neodpoví na tu nabídku frant, tak může být vydán zákaz. A v tom případě to nebude považováno za zneužití dominantního postavení. Z tohoto případu už nemáme žádné další informace, nevíme, jak by se přesně měly licenční poplatky počítat a proto se neustále národní soudy setkávají s takovýmito případy a musí řešit celou řadu případů a podrobností. Ve Spojeném království se také řešil jeden případ, kdy britský nejvyšší soud chtěl vydat nějaké jasné směrnice o tom, co je frant v tomto případě, co je spravedlivé, rozumné a tak dále. Říkají, že ta licence pro Huawei je určitě friend a chtěli vytýčit takzvaný benchmark pro takto stanovený licenční poplatek. Takže vydali velmi specifické směrnice a v roce 2017 to ve svém sdělení komise potvrdila. Řekla, že jsou to velmi složité případy, o kterých by se mělo rozhodovat případ od případu. Ve zprávě jsme se také dívali na eh, německou, eh, nizozemskou a francouzskou eh, judikaturu. Nebudu zacházet do detailů. Nicméně nedávno se v Německu rozhodlo, že když si někdo koupí SEP, standardní esenciální patent, tak eh, musí převzít také tu povinnost toho neodvolatelného franta závazku, kterou, který vlastně přijal ten eh, původní majitel patentu. Takže co ta komise ve svém sdělení vlastně říká? Zdůrazňuje transparentnost. Ve chvíli, kdy nemáme dokonalé informace o standardních esenciálních patentech, eh, Navíc ještě nemusí být tyto informace dobře dostupné, tak potřebujeme lepší spolupráci mezi institucemi EU, orgány, které vytýčují standardy, národními patentními úřady a Evropským patentním úřadem vznikla také komisní skupina expertů na nejvyšší úrovni, kteří se zabývají standardními esenciálními patenty. Je třeba také zvyšovat povědomí o tom, jaké informace jsou k dispozici. Potřebujeme také, aby se instituce lépe shodly na tom, jak budou tyto informace zdostupňovat. Pokud jde o hodnocení těch esenciálních standardních patentů, tak obecné principy stanovené ve sdělení Evropské komise jsou v pořádku. Jsou to principy jako dobrá vůle, eh, tržní hodnota, efektivita, očekávání rozumných licenčních poplatků a rozumná agregovaná výše standardu. Nicméně v dokumentech chybí informace o tom, jak bychom měli stanovovat licenční poplatky. Sdělení také neposkytuje velké informace o této specifické záležitosti, uvádí jen široké principy. Někteří komentátoři kritizovali sdělení za to, že neuvádí další detaily. Nicméně sdělení říká, že neexistuje jednotné řešení, které by vyhovovalo všem. A naše zpráva také souhlasí s tím, že toto je otázka, kterou musí řešit národní soudy, musí tedy mít určitou jurisdikci, jsou to složité případy, které vyžadují postup případ od případu, protože to může být správná cesta, jak dosáhnout rozumné rovnováhy. Ve zprávě předkládáme jisté návrhy, jisté argumenty, které by mohly pomoci tomuto hodnocení. Držitel SEP by měl určitě co nejvíce říci, jaké budou požadavky na udělení licence, protože někteří držitele to vůbec nedělají a to je třeba vyřešit. Organizace stanovující standardy by mohly organizovat aukce, aby se vybíraly nejvhodnější technologie, jejich cena by byla stanovena na optimální úrovni ještě předtím, než se stanou standardy. A také kolektivní licencování, to je možnost, kterou bychom mohli zvážit, a také otevřené platformy, aby se zvýšila transparentnost. Také zvažujeme návrhy komise pro vyváženější systém vymáhání. Kromě toho důrazu na národní judikaturu a přístup případ od případu, tak se řeší také takové možnosti, jako je arbitráž a mediace. To jsou vhodné metody, jak řešit spory i pokud jde o frant podmínky Hovoří se o tom, že by měl začít fungovat eh, sjednocený patentový soud, který bude mít arbitrážní a mediační centrum. Závěry tohoto sdělení jsou eh, do vysoké míry rozumné a vhodné. Transparentnost, eh, prohloubení vztahu mezi různými institucemi, aby se poskytovaly lepší informace, těm, kteří implementují technologie pokryté standardními esenciálními patenty. Pokrývá to také hodnocení širokých principů, jako je dobrá vůle a tak dále. A pochopitelně vymáhání. To souvisí s tím hodnocením. Zase přístup případ od případu a vzhledem k tomu, jak je ta judikatura různorodá, tak eh, nic jiného nemá smysl. Jak jsem říkal, ve zprávě doporučujeme i jisté specifické věci, jako je zveřejňování eh, standardních esenciálních partner, part, patentů, aukce, kolektivní licencování a otevřené platformy. Tím jsem tedy uzavřel svou prezentaci. Jak jsem říkal, jsem opravdu velmi rád, že jsem mi zde dnes mohl předložit a předávám slovo předsedovi. Děkuji. Já doufám, že s námi zůstanete na další slyšení, kdyby se objevily otázky od poslanců, abychom je mohli potom zodpovědět ve druhé části slyšení. Takže teď bod 28, což je slyšení o stejném tématu. A já bych rád přivítal dva řečníky, profesor Rudy Beckers, který je předsedou standardizace a duševního vlastnictví, technologie, inovací a společnosti z oddělení pro průmyslový inženýring a inovativní vědy z Eidhovenské univerzity technologie a potom pan Michal Frelich, který je ředitelem oddělení evropských a mezinárodních právních záležitostí v Evropském patentovém úřadě. Pane profesore Beckersi, jsme rádi, že tady dnes jste vzhledem k vašim bohatým zkušenostem na toto téma bychom si rádi vyslechli vaše akademické hledisko a potom dostane slovo pan Frelich. Takže nejdříve na 15 minut dávám slovo panu Bekarsovi. Čemen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Evropskému parlamentu za pozvání, za možnost tu hovořit. A nejprve mi dovolte, abych eh, poděkoval autorům studie, která byla právě představena. Myslím si, že to je velmi solidní práce, která dobře eh, schrnuje to, co se v této oblasti děje. Já jsem neměl možnost, eh, když jsem připravoval svoji prezentaci, eh, číst tu studii, to znamená, že se to určitě bude z části překrývat. Rád bych hovořil o Eh, tom, jaký je vztah mezi eh, patenty a standardy, proč je to tak problematické. Potom budu hovořit o současném mechanismu, který máme. Mm, budu tomu říkat mechanismus sebeřízení a pak budu hovořit o roli eh, regulačních orgánů, proč tady tady roste posledním desetiletí napětí v této oblasti a je to stále aktuálnější téma. Rád bych zdůraznil některé z aktuálních otázek, eh, které se nedotýkají pouze akademiků, ale také průmyslu a jaké úkoly pro Evropa, Evropu, pro evropské podniky eh, z toho vyplývají a budeme hovořit také o technologických společenských změnách. Nejprve tedy ten problematický vztah. Eh, technické standardy jsou v podstatě technickou páteří naší společnosti, protože ať už děláme cokoliv, eh, my, já vám tady něco prezentuji, vy to vidíte na obrazovce, to všechno vyžaduje standardy, eh, dokumenty, jejich formáty, to všechno je plné různých technických standardů. Často to není viditelné, ale je to velmi důležité v naší společnosti. Já vám zakrátko vysvětlím, že za dalších 20 let to bude mít ještě větší význam. Proč je tady tady ten velký spor kolem patentů? Eh, Patenty i standardy se snaží podporovat inovaci a dobře fungující trh, ale standardy tak činí na základě inkluze, to znamená, že umožňují všem tu technologii využívat. U patentů je to naopak. Patent je vlastně mm, e, mechanismus, díky níž jsou e, některé subjekty z využívání e, té technologie vyloučeny. To znamená, že to může způsobovat problémy, jak vysvětlil řečník přede mnou. Ty patenty, nezbytné standardové patenty, eh, dávají velké pravomoci svým držitelům a v podstatě nemáte možnost se účastnit trhu bez toho, abyste měli takovýto patent. Eh, nemůžete zkrátka v oblasti standardizace se bez takových patentů obejít. A to je velká motivace pro lidi, aby, nebo pro subjekty, aby ty patenty vlastnili, protože je možno je využít různým způsobem. My jsme to viděli na celé řadě příkladů. Počet těchto eh, patentů roste. Dneska jich je více než 250 tisíc eh, 250 tisíc nezbytných patentů. To znamená, že ten počet je skutečně velmi vysoký. Otázka zní, jestli patenty a standardy vůbec potřebujeme. Ne nutně, protože tady existuje eh, mnoho technologií, které eh, tedy eh, nemají patenty anebo mají patenty za nulové licenční poplatky. Nicméně eh, jsou tu důvody, proč je tedy záhodno, aby eh, standardy byly patentovány. Pokud chcete, aby eh, se využívalo těch nejmodernějších standardů, nejaktuálnějších standardů, tak je to potřeba. Můžeme tedy také vytvořit pobídky pro subjekty, aby, se, aby využívali těch standardů. Eh, důležité je, aby výhody převládaly nad nevýhodami u takových patentů. Jaké eh, eh, faktory hrají roli v tom komplexním vztahu? Jak jsem řekl, vždycky tady potřebujete mít patent a ten patent poskytuje eh, velké pravomoci. K čemu to může vést? Může to vést například k tomu, že nejsou k dispozici eh, příslušné licence. Určité patenty zkrátka nebyly k dispozici prostřednictvím licencí, nebo to může vést k tomu, čemu se říká hold up. To znamená, že eh, držitel patentu tedy požaduje mnohem větší kompenzaci ex post. Eh, vedou se o tom diskuze na akademické úrovni i v rámci podniků, ale já se domnívám, že i eh, držitelé Nobelovy ceny potvrzují nutnost takového eh, systému. Kromě toho ale může nastat ještě další problém a sice diskriminace. Vznikají také transakční náklady, které mohou být obrovské, pokud musíte vyjednávat s velkým množstvím partnerů. Je tu eh, také nejistota týkající se eh, business plánů jaké jsou legitimní požadavky a jak to započítat do budou, ceny budoucího eh, projektu. To všechno může vést k tomu, že se zvýší ceny, že bude menší konkurence a eh, že tedy eh, bude menší motivace ty standardy používat. To nejsou věci, které jsou nové. Hovoří se o tom již dlouhou dobu a když jsem já studoval, tak se začalo hovořit o standardizaci, o tom, že její kořeny eh, sahají až do 30. let 20. století. Eh, jak tedy přistoupit eh, ke standardizaci, jak bránit monopolistickým tendencím. Ale teprve v 90. letech 20. století byly zavedeny příslušné mechanismy. Co se stalo? V 90. letech vznikly mobilní telefony, což byl obrovský úspěch v Evropě. Evropský úspěch a ukázalo se, že kvůli problémům s patenty na GSM se nemohly tohoto trhu účastnit malé a střední podniky. Mnoho velkých podniků bylo z tohoto trhu také vyloučeno. Nebyly tu dostatečně jasná pravidla pro takovéto typy patentů a bylo zřejmé, že potřebujeme určité zásady, určitá pravidla, jak k patentům eh, přistupovat a Eh, vznikly organizace, jejichž členové se snažili si sami uložit nějaká pravidla, říká se tomu self-governance, tedy samořízení, sebeřízení a sem spadá i ta politika FRIEND, o které hovořil můj předřečník. Takřka všechny organizace pro normalizace takovéto politiky mají. Eh, politiky jednotlivých normalizačních úřadů se liší. Eh, v některých organizacích se o eh, těch, této politice, o těchto zásadách ještě Eh, diskutuje, mm, ještě stále jsou eh, tedy vyjasňovány. Co jsou ty zásady Frant? Eh, za prvé, to znamená, že člen organizace, který se domnívá, že je vlastníkem eh, nezbytného patentu, to musí tedy zveřejnit. Eh, kromě toho se držitelé patentu musí zavázat, že tedy eh, budou nabízet licence za podmínek FRAN, to znamená férově, rozumně a nediskriminačně. Je to taková dohoda. Vy se zavážete, že budete respektovat friend a to znamená, že vaše technologie tedy bude eh, moci být používána na milionech nebo dokonce miliardách zařízení na celém světě. A jde o to, že tedy vlastník patentu a uživatel patentu bilaterálně musí domluvit licenci, mohou existovat i kolektivní patenty, to má také velké výhody. V případě sporu eh, musí rozhodnout tento spor příslušný soud, ne ten orgán zodpovědný za normalizaci. Zmínil jsem celou řadu věcí, které jsou důležité z hlediska eh, zavádění technologie a eh, někdy dochází také k opačnému eh, efektu já si myslím, že bychom ty diskuze měli vést velmi pečlivě do mm, velkých detailů, tak aby nedokázalo k těm jevům, kterým se říká hold up anebo hold out v rámci patentů. Pokud se podíváme na politické hledisko, tak co se tady děje? Evropská komise přijala celou řadu kroků, například zadala celou řadu studií, které měly e, vzbudit povědomí o těchto otázkách a rozproudit diskuzi. Kromě toho proběhla celá řada veřejných konzultací, například v roce 2015, 2017. Evropská komise je také zodpovědná za hospodářskou soutěž a v v tomto smyslu se také podílela na celé řadě kroků. Evropská komise eh, má také svého poradce eh, v normalizačním orgánu, je tedy zapojena do tamnějších diskuzí, byla vydána celá řada politických dokumentů, například sdělení komise z roku 2017, o kterém již byla řeč. Komise se také účastnila veřejných diskuzí, vyjadřovala svoje názory a také byla někdy chápána jako ten pomyslný bezpečný eh, přístav pro kolektivní licence rámce. Určitě je jasné, co ten bezpečný přístav v této souvislosti znamená. Důležitou roli tady také sehrávají vnitrostátní soudy, protože mají v případě konfliktu poslední slovo. A dovolte mi, abych v tuto chvíli zmínil jednotlivé studie, které byly zadány a vypracovány. Já nezmi, nezmíním všechny, ale zmíním jen ty nejdůležitější z nich. Komise například zadala celou řadu studií, které eh, tedy analyzují různá rizika, různé otázky, které tady hrají roli, ať už jsou to eh, otevřené zdroje, řízení. Eh, tady vidíte na, vyjmenovány ty eh, studie. Já bych se rád zaměřil na jednu studii, která je relevantní pro naši dnešní diskuzi. Je to studie o nezbytnosti. Ta studie v tuto chvíli začíná a zadala ji taktéž Evropská komise. A nyní bych vám rád řekl něco více o rostoucím napětí mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. E, pravděpodobně jste si všimli, že se objevuje stále více e, soudních procesů a stále častěji se ve veřejné debatě objevují patenty. E, je to tak, že spory o standardech nebo patentech jsou velmi časté a my bychom si měli položit otázku, jestli ty soudní řízení, jestli ta soudní řízení v podstatě dokazují, že ten systém funguje dobře, a nebo je to pouze vrchol ledovce a ten e, zbytek je neviditelný. Je to pouze e, malinká část případů, ale e, ten zbytek se zkrátka nedostane na povrch. Já se domnívám, že jsou důvody domnívat se, že eh, jsou to pouze izolované případy. Ten trh s licencemi má v sobě určité problematické prvky. A tím už se dostávám k závěru své prezentace. Rád bych se zeptal, které, jsou, které otázky jsou v tuto chvíli eh, nejvíce diskutovány. Eh, některé z těchto otázek byly zmíněny ve sdělení komise. Já jsem Eh, vybral pouze některé z nich, mohl bych hovořit o celém seznamu problémů. Diskutuje se například o tom, jestli je spravedlivé a rozumné, aby se ten licenční eh, platek vztahoval k celému produktu, eh, dejme tomu k telefonu nebo k autu já mohu zmínit jako extrémní příklad i letadlo, anebo jestli by se ta licence měla vztahovat k té nejmenší patentovatelné jednotce. To je poměrně případná otázka, pokud se podíváte na eh, vybírání licenčních poplatků a Eh, další důležitá otázka, do jaké míry by držitelé nezbytných patentů měli diferencovat poplatky mezi různými trhy, různými žadateli. Eh, někteří držitelé patentů například říkají, že jejich poplatky jsou různé v různých trzích. A další otázka, kdo je vlastně oprávněn Mm, využívat té licence. Je to konečný uživatel eh, telefonu nebo auta, anebo ještě někdo další v tom řetězci. Eh, další aktuální otázka se týká informování a transparentnosti. Eh, celá řada z patentů jsou nezbytné pouze potenciálně a my eh, v tuto chvíli máme k dispozici 250 tisíc nezbytných patentů, ale nevíme, kolik eh, dalších patentů je potenciálně nezbytných. Je tu určitá informační asymetrie. Eh, máme tu držitele patentu a pak toho užitel, uživatele patentu. A uživatel patentu má mnohem méně informací než držitel patentu jak se vlastně dostane ten uživatel patentu eh, nebo licence eh, k relevantním informacím. Já si myslím, že je tu celá řada otázek týkající se informování, které jsou velmi relevantní. Eh, pokud, pane předsedo, dovolíte, budu hovořit ještě jednu poslední minutu. Co to všechno znamená pro Evropu, pro malé a střední podniky a pro internet věcí? Rád bych Eh, to zasadil do kontextu velkých společenských změn. My jako Evropa v tuto chvíli zakoušíme zásadní změny v takových oblastech, jako je energetika, mobilita, bezpečnost, zdraví, eh, technologie, tedy eh, nám pomáhají těmto změnám čelit mohou nám tedy pomoci v celé řadě věcí, ku příkladu inteligentní technologie, které najdete eh, ve všech možných zařízení v rámci mobility, udržitelnosti, zdraví. Proč všechny ty technologie zmiňují? To nejsou izolované věci. Všechny ty věci fungují pouze na základě standardů, jen tak jsou schopny vzájemně eh, být interoperabilní. To znamená, že standardy získávají na našich dnešních trzích stále větší význam. A právě proto eh, se domnívám, že všechny budoucí trhy budou potřebovat standardy, dobrou infrastrukturu a dobré mechanismy důsledkem bude to, že dojde k dramatickému nárůstu eh, počtu patentů a také diverzity na straně uživatelů patentů. Budou to různé podniky, různé eh, velikosti od malých a středních podniků až k nadnárodním podnikům eh, z oblasti sociální, z oblasti zdravotnictví. Eh, nikdo z toho nebude vyloučen, to znamená, že to je velmi široká a Eh, rozmanitá škála. Eh, je to mnohem komplexnější než před deseti lety. Eh, velmi rychle se to mění a já se domnívám, že budoucí malé a střední podniky mají možnost k trhu s patenty zásadním způsobem přispět. A poslední věc, tyto změny ve struktuře a ve fungování trhu budou vyžadovat Ehm, také změnu struktury. Ehm, to má několik podmínek. Budeme potřebovat větší transparentnost ehm, v tom smyslu, co ty patenty nezbytné pro standardy vlastně jsou. Budeme potřebovat také lepší vedení v tom, co je spravedlivé a rozumné. Také se budeme muset snažit o zákaz diskriminace budeme muset podporovat eh, alternativní mechanismy, například ty kolektivní patenty, patentové půly a já si myslím, že pokud se nám to podaří během příštích let dosáhnout, eh, pokud se nám toho podaří během příštích let dosáhnout, bude to ku prospěchu všech eh, mimo jiné i občanů. Děkuji vám za pozornost a rád budu odpovídat na dotazy, pane předsedo. Thank you very much, professor, Děkuji vám mnohokrát, pane profesore, za toto velice důležité sdělení. A nyní mi dovolte, abych eh, požádal o slovo pana Frelicha, rovněž na 15 minut. Děkuji mnohokrát, pane předseda. Dámy a pánové, je mi velkým, velkou ctí a potěšením, že jsem zde a velice vám chci poděkovat za laskavé pozvání a za tuto příležitost. Dovolte mi, abych nejprve eh, stručně uvedl Evropský patentový úřad je to jeden z orgánů eh, evropských patentových organizací, což je vlastně druhá eh, největší mezivládní organizace v instituce v Evropě. Ne, nejsme eh, evropskou institucí, jsme to prostě, my jsme mezinárodní organizace založená v vlastní úmluvě, má samofinancování a Evropský patentový orgán funguje jako výkonný orgán a má zhruba 7 tisíc pracovníků a 50, 60% z nich jsou examinátoři patentů, kteří zkoumají eh, postup z žádosti a eh, rozhodují nebo doporučují, zda by patent měl nebo neměl být poskytnut. EPO eh, e si uvědomuje, jak stoupá význam patentů, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií. A my samozřejmě si uvědomujeme, že jsou tady společné věci a zároveň um, pod, eventuální tření mezi standardy a mezi um, naopak um, patenty. Na základě 15-letých zkušeností chceme optimalizovat kvalitu a chceme také zvyšovat eh, transparentnost u těchto esenciálních nezbytných patentů. Je tady dlouhodobý vztah s EPSI, což je Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích a vypracovali jsme nejlepší praxe. Eh, naše činnost se vztahuje také na Evropskou komisi a na další dvě obrovské Evropská organizace pro normalizaci cen na cetelek tak, aby se podporoval jednotný digitální trh a aby se rozvíjelo všechno, co je relevantní pro internet věcí. I náš úřad také úspěšně rozšířil své činnosti, takže jsou tady teď zahrnuty i další významné organizace, jako je i tu T i e C abych věnoval, věnoval alespoň dvě. Jeden z pilířů eh, našeho unikátního přístupu, našeho úřadu, je, že vlastně eh, využíváme možnost prior art, než se stan, ustaví patent. Používáme dokumentaci, která se vypracuje při procesu nastavování patentu jako prior art, když se zkoumají žádosti. Eh, exist, a je možné poskytovat patenty tam, kde opravdu je, se jedná o nové věci, o nové průmyslové. Inovace je nová, pokud tedy eh, není v tom, co je stávající. A to je to, co je bylo před eh, podáním žádosti o patent už bylo k dispozici. Proto je velice jasné, že žádosti, které eh, se podávají, představují poměrně hodnotnou eh, sbírku Prior Art. A samozřejmě se jedná o finalizované standardy a technické specifikace, ale co je důležitější, také předběžnější, před, předběžné návrhy a další ehm, technické informace, které mohou být například v příspěvcích ze strany účastí nebo eh, ve zprávách a protokolech za zasedání. Technologie, eh, která se v tomto procesu odhaluje, většinou může být pokládána za eh, veřejně přístupnou, pokud neexistují nějaké zvláštní okolnosti, jako například povinnosti důvěrnosti informací. Ovšem není vždycky možné, aby Evropský patentový úřad to okamžitě zveřejnil, protože většina eh, standardních organizací tyto, eh, pardon, organizací pro standardy dávají jenom svým členům. My si uvědomujeme, jak je to důležité a jak důležité je zajišťovat nejvyšší možnou kvalitu při poskytování patentů. Proto nás úřad má praktik, praxi, že má s celou řadou organizací pro vývoj standardu dohody o spolupráci. A je tady vlastně sbírka norem prior art, takže se skutečně udělují patenty jenom na inven, ino, vynálezy, které mají opravdu inovativní kroky v sobě, ne to, co už bylo předtím zveřejněno, anebo nějaké ne, podružné další vývoje. Čili je tady spolupráce mezi naším úřadem a dalšími organizacemi, institucemi pro stanovení eh, norma, eh, norma, norem a je to velice užitečné pro obě strany i pro veřejnost. Umožňuje to dále optimalizovat kvalitu ehm, patentů, zvyšuje to také transparentnost eh, a snižuje to náklady na eventuální soudní spory, k nímž by jinak mohlo došlo. Tady máme graf, který ukazuje, jak narůstá množství, počet dokumentů, eh, které Evropský patentový úřad obdržel. Čili máme tady eh, vlastně dokument, je to víc, dokumentu je to více než 3,2 milionu eh, dokumentů, které jsme obdrželi od ostatních organizací pro vypracovávání norem, jsou k dispozici examinátorům, ty jsou zase naučeni, aby to používali pro vyhledávání prior art. Examinátoři také e, rutině využívají toto, tuto literaturu jako e, zdroje. E, roste také počet citací, skoro 22 tisíce standardních dokumentů bylo konzultováno jako prior art. Narostlo to o 12 v roce 2017 oproti roku 2016 a od roku 2012 počet citací stoupl o více než dvě dvě třetiny. Jsou tady teď tedy dokumenty ze všech možných eh, technických oblastí týkající se standardů. Další prvek přístupu našeho úřadu je, že eh, používáme informaci o patentech pro zvyšování také transparentnosti. Ve svém sdělení eh, komise, komise poznamenala, že momentálně jediné informace o SEP lze najít u data databázích, které SEP sami mají a možná tam dostateč, není dostatečná transparentnost. Proto by to mělo být napojeno na databáze Evropského patentového orgánu. Měly by tam být aktuální informace o majit vlast, vlastnících projektů a tak dále. Už je tady teď spoj mezi Evropskou eh, naší službou pro hledání v žádostech o aplikací a mezi databázemi eh, SEP dvou organizací, je to ETSI, to je ten Institut pro normalizaci v oblasti telekomunikací a ITPu. To, že je tady tento link, eh, přispívá k větší transparentnosti SEP a je to mm, eh, přínosné pro všechny eh, strany, které potřebují relevantní informace. Já bych vás ale nejprve chtěl upozornit na dva aspekty, na které musíme v tomto kontextu myslet. První je, že nikoliv každá organizace vypadá zpracovávající normy má takovéto databáze. Ty jmenované dvě organizace jsou spíše výjimkou. A za druhé, nikoliv každá organizace pro vývoj standardů požaduje, aby členové deklarovali potenciálně esenciální patenty. ETSI má takovouto povinnost a rovněž udržuje takzvanou IPR R eh, databáze. Jedná se tam o prohlášení o potenciálně etenciálních eh, standardech, které jsou propojeny s databází eh, našeho úřadu. A máme podobnou praxi i s další organizací. Prostřednictvím tohoto linku je možné jedním kliknutím do databáze IPR se dostat rychle k specifikacím daného patentu a získat také relevantní informace o patentu tento. Evropský eh, mm, patentový úřad má vlastně také databázi, která obsahuje eh, celosvětové mm, informace, čili můžeme se rychle dostaneme k jakémukoliv statutu patentu. Můžeme se také tím pádem dostat k informacím o jiných patentech v dané patentové rodině, jaká je, jaký je právní status daného patentu, včetně mm, vlastnictví a transferu. A patent patentová rodina, to je vlastně sbírka patentů v různých zemích, které pokrývají podobné nebo stejné technické obsahy. Čili e, toto usnadňuje teď přístup k těmto informacím prostřednictvím databáze právního statutu. Transparentnost dále se zvyšuje prostřednictvím takzvaného federovaného rejstříku, který umožňuje snadný přístup k evropským patentům, respektive k informacím, ve které už jsou ve fázi fázi post-grant po jejich udělení, protože EPO tudíž může eh, získat informace o době, kdy byl patent eh, vydán a pak eh, dalších devět měsíců. Jinak to mají národní patentové úřady, tam, kde byl ten, to validované, ale federovaný rejstřík umožňuje eh, přístup k těmto informacím, takže je možné pak zjistit, co se s evropským patentem stalo poté, kdy byl přidělen. Další cené informace lze získat získat také takzvané, prostřednictvím takzvaného globálního dosie. Je to také v Evropském patentovém rejstříku. To je eh, jední přístupový bod k historii eh, eh, velkých patentových úřadů, čili je, můžeme se tím dostat k účastní, eh, k informacím zúčastněcích patentových úřadů. Můžeme tam najít i korespondenci mezi eh, žadatelem a mezi eh, patentovým úřadem. Také je tam automatický překlad, pokud například potřebujete čínskou, japonskou žádost v angličtině. Unitární patent a příslušný soud také přispějí k dalšímu zvýšení transparentnosti a bude to řešit také eh, žádost komise, aby vlastní, vlastníci Eh, patent, eh, patentů také eh, podávali zprávy tam, kde už padlo i soudní rozhodnutí o validitě a o esencialitě patentu. V budoucnosti bude tedy přístup i k velice zajímavým informacím, které uvádím na tomto slajdu a které zatím na jednom místě nejsou k dispozici. Informace, které budou v rejstříku pro ochranu unitárního patentu mimo jiné zahrnují informace vztahující se k postupům pro řízením před soudem a také informace o platnosti unitárních patentů. Teď, než to uzavři, chtěl bych ještě zmínit několik aspektů, které se týkají kontrol toho, zda, kontroly toho, zda ten patent je skutečně nezbytný. Je tady mechanismus, eh, zkoumání nezávislou stranou. A pak tedy ty organizace pro vývoj standardů, které chtějí, aby se prohlašovaly potenciálně esenciální patenty, obvykle vlastně nevalidují pak ta prohlášení účastníků a jejich určení esenciality. SDO, tyto organizace prostě tyto e, informace přijímají a skutečné určení toho, zda konkrétní patent je opravdu zásadní pro nějakou normu, to je většinou ponecháno majiteli patentu a e, vlastně jednají o tom strany dohody. A nebo to potom určí soud. Tato situace vedla k tomu, co někteří um, kritizují jako nadměrné množství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 Eh, patentů prohlašovaných za esenciálních, čili ne všechny z nich jsou skutečně tak zásadně důležité. Samozřejmě, že je mnoho faktorů, které vedou k tomu, aby majitele patentů tvrdili, že je to skutečně zásadní patent. Stejně je to vždycky trošku eh, subjektivní eh, záležitost a má to dělat tedy ten majitel samozřejmě v dobré míře. Je tady ochrana těchto patentů migrantů a ta je poskytována v různé míře. Ale někdy byly opravdu chráněny takové patenty, že to hodně komplikovalo život. Někdy i kvalifikovaní právníci potom mají eh, s tím problém, aby se v tom skutečně vyznali. A v rámci jedné rodiny se často velice potom liší jednotlivé patenty, které jinak spadají do stejné podobné skupiny. A někdy snaha zjistit, zda ten konkrétní patent má být pokládán za zásadní, tak to je vždycky spojeno s určitou nejistotou. Samozřejmě i normy eh, se různě vyví, eh, se mění v čase a je tady samozřejmě eh, nutně nedokonalý nebo neúplný systém těchto, který vedou Organizace pro rozvoj patentů, zda jsou nebo nejsou esenciální. A to je někdy překážka a samozřejmě zejména dnes v oblasti internetu věcí, protože teď se i méně zkušení eh, hráči dostávají na trh. Čili je tady toto riziko, že se příliš mnoho standardů uvádí jako esenciální a proto komise navrhuje, aby se to přísněji kontrolovalo, aby se opravdu ta deklarovaná esencialita zkoumala patentovanými, patentními úřady, nezávislými stranami. Čili zase eh, je to spojeno s mnoha složitými záležitostmi a výzvami jaký to má například dopad na nezávislé a eh, eh, vyhodnocení esenciality a v jakém rozsahu se tyto kontroly mají provádět. Je velice důležité také si uvědomit, že rozhodně neexistuje jeden typ kontroly eh, esenciality. Někdy to je jenom takové povrch, povrchní zkoumání, někdy je to naopak velice podrobné právní a technické analyzování. Japonský patentový úřad například už od dubna 2018 nabízí takovou kontrolu esenciality zásadnosti patentu. Používají Hantai systém, který spočívá v tom, že je tady poradenský eh, posudek panelu, odborného panelu. Eh, zda daný produkt spadá do rozsahu daných eh, patentů. Ale tato e, služba se ještě úplně nezačala e, používat. Samozřejmě transparentnost je velice důležitá e, a těchto esenciálních patentů také se to skonstatovalo na setkání takzvané velké pětky úřadů, hlavních úřadů pro duševní vlastnictví. A EPO, náš úřad a tedy velice vítá možnost účastnit se i studie proveditelnosti Evropské komise a pilotního projektu, protože to bude velká možnost, abychom mohli přispět k tomu, aby bylo možné skutečně identifikovat všechny relevantní aspekty a pokračovat v diskusích, čímž se dostávám ke konci své před, před, svého prezentace a děkuji vám za vaši pozornost. Uh, thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane Ferlichu, za vaši prezentaci. Než dám slovo komisi, tak dovolte, abych vás požádal, abyste od nás pozdravoval pana předsedu Kampiňose, kterou tento výbor velmi dobře zná z předcházejících funkce. A teď máme příležitost položit otázky prvním třem řečníkům. A já teď využiji pozice předsedy, abych vám položil jednu zjevnou otázku. Pánové, vidíte v budoucnosti nějakou potřebu vydat legislativu na evropské úrovni v této oblasti? Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. V této chvíli bych řekl, že legislativa není prioritou. Je možno udělat spoustu věcí, aby se situace zlepšila, než budeme muset přistoupit eh, k legislativnímu stádiu. Máme pořád ještě problémy s transparentností a pokud tomu tak bude i do budoucna, tak eh, potom možná bude nutné mít právní požadavky na držitele patentu a potom budeme potřebovat legislativu, ale můj vlastní názor je, že do této chvíle nebo v této chvíli je toho možno spoustu udělat. Jak tady naznačili kolegové, pokud jde o spolupráci a poskytování informací. Informace teď nejsou na jedné straně dobře dostupné. Prostě chvíli trvá, než najdete informace v databázích EPO, jak říkal Michal, ne všechny standardové organizace poskytují informace EPO. Takže to všechno musíme ještě zlepšit, než se dostaneme do stavu, do situace, kdy budeme vyžadovat zákony. Možná se do té situace dostaneme, ale do té chvíle můžeme dělat další kroky. Děkuji, pane předsedo, za tuto otázku. Já si myslím, že je to neustálý proces. Proces, který nezačíná teď, začal už před dvěma desetiletími, když se poprvé objevily tyto otázky spojené s patenty, kdy už i evropští zákonodárci sehráli svou roli. Tento proces má také širokou podporu z různých stran, ať už jsou to držitelé patentů, ti, kteří implementují patenty, nebo obecně jakýkoliv aktéři. I to sdělení komise a další kroky jsou velmi důležité. Nejsou to ještě finální kroky, jsou důležité v oblasti transparentnosti, jasnosti, kterou potřebujeme, ale musí to být postupný proces a já myslím, že jsme na správné cestě. Je to velmi složité vzhledem k různorodosti zájmu jednotlivých zúčastněných stran. A já si myslím, že spousta těch eh, věcí jsou v, těm, v tom současném usnesení a objeví se další, které se budou týkat eh, principu hodnocení, eh, těch podmínek frant a tak dále. Možná to nebude přímá formální legislativa, ale bude to takový proces. A konečně bych chtěl upozornit na to, jaká je role organizací stanovujících standardy a role evropských zákonodárců. Pokud to velmi zjednoduším, pokud něco budeme organizovat v Evropě, tak to budeme mít organizováno pro všechno, ale pouze v Evropě. Pokud budeme postupovat cestou organizace vytyčující standardy, tak budeme mít sice něco podobného jen pro jednu technologii, ale bude to platit pro celý svět. Takže musíme také najít eh, rovnováhu, kde hovoříme o územních řešeních, o Evropě a kde hovoříme o řešeních, eh, která jsou na celosvětové úrovni. Protože když třeba držitelé patentů nebudou spokojeni s tím, jak to probíhá, tak si můžou vybrat eh, USA, aby se řešil jejich případ, nebo Čínu. Znáte to klasické rčení. Vy něco vynaleznete v USA, vyrábíte to v Číně a regulujete to potom v Evropě. To by bylo dobře, kdyby se to také vynalézalo v Evropě. Pan Frelich. Když se zaměříme na otázky, které jsou v naší kompetenci, tak EPO bude dále usilovat o optimalizaci kvality patentů a bude přispívat k tomu, aby našlo cesty, jak posílit transparentnost obklopující patenty. EPO bude dále komunikovat se všemi relevantními zúčastněnými stranami, aby se našlo řešení, aby se posílila spolupráce s organizacemi, které vyvíjejí standardy a aby se našly způsoby, jak přispět. Děkuji. Chtěl pan Foss položit otázku? Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejsem si jist, jestli mohu k té dnešní diskuzi něčím přispět, ale abych eh, získal pro celý ten problém lepší pochopení. Když eh, dnes hovoříme o IoT a standardech a o patentech s tím spjatých, tak přece musí existovat určitý nárok v tom smyslu, jaký standard na to uplatníme. Já si v této souvislosti pokládám otázku, pokud dneska hovoříme o IoT, tak se to musí být zajištěno vícekrát eh, před hackingem, před eh, kyberútoky. Eh, musíme zajistit ochranu dat. A v prvním příspěvku Eh, byla řeč o celosvětových výrobcích a já se ptám, jestli něco takového vůbec jsme ochotni eh, přijmout. Eh, jestli můžeme patentovat něco, o čem jsme takřka přesvědčeni, že to bude naše nevýhoda. Možná, že ten inovační trh bude nějak patentovatelný, ale ten standard, kterého chceme dosáhnout, vlastně vůbec nebudeme moci dosáhnout, protože se to různě dostane zadními vrátky. Já bych se rád zeptal, kdo to vlastně prověří. Možná, že ta otázka, kterou kladu, je naprosto cestná, ale je to to, co mě na celém tom tématu nejvíce zajímá. Panové, chce se někdo k tomu vyjádřit? Já mohu rychle reagovat a potom kolegové k tomu mohou něco doplnit. To je velmi důležitá otázka, která souvisí s internetem věcí. Z hlediska patentů je to v podstatě nový svět, protože počítačové telefonní společnosti jsou zvyklé na tyto problémy. Ale za pár let váš radiátor, vaše pračka, celý váš domov bude fungovat jako inteligentní domov a všichni tito výrobci budou pravděpodobně jednat s těmi problémy, které souvisejí se standardními esenciálními patenty. Je to jistě velmi vzrušující iniciativa, ale jistě to vyvolává i otázku ochrany údajů. To je zásadní, ta otázka, na kterou jste upozornil. Technicky je toto téma odděleno od otázky patentů, ale není důvod, proč by to nemělo být zahrnuto do nějakého obecného vyjádření ze strany Evropské komise na adresu internetu věcí. Nechceme, aby se lidé obávali používat vzrušující nové technologie, protože budou mít strach, že budou sbírána jejich data, že to nebude bezpečné, že budou prodána třetím stranám a tak dále. Pokud eh, chceme internet věcí, tak se musíme ujistit, eh, že vyřešíme otázku standardních esenciálních patentů a zajistíme, že nové společnosti, společnosti, které dříve nemuseli, nemuseli používat patentové technologie, nepatentované technologie, že nebudou mít strach, že na ně dopadne zákaz den předtím, než uvedou svůj produkt na trh. Myslím si, že tyto věci může EU společně zajistit. Já jistě nejsem odborníkem na ochranu údajů, ale nevidím žádný důvod, proč by tyto věci neměly být řešeny Evropskou unii obecně a zároveň. Pokud mohu reagovat na vaši otázku, myslím si, že je velmi relevantní. Nejdříve jsme zdůraznili, že systém standardizace je dobrovolný v tom smyslu, že lidé, kteří chtějí přispět do těchto technologických standardů, tak to dělají dobrovolně, stejně jako ti, kteří tyto technologie používají. Máme zde takzvaný nový přístup, nebudu zacházet do detailu, ale je to přístup, který zajistí, že ty standardy vyvinuté v Evropské unii musí plnit jisté minimální požadavky a potom budou integrovány do standardu, které vytvářejí evropské organizace stanovující standardy. A takové otázky, jako je kybernetická bezpečnost, s tím také souvisí. Souvisí to s těmi základními požadavky, otázky jako je podrobnost a kompatibilita. Myslím si, že do budoucna se kybernetická bezpečnost stane čím dál důležitější součástí a bude to definováno jako zásadní požadavek v těch standardech, které zde vyvíjíme. A poslední poznámka. Standardizační proces je otevřený. Každý se může podívat, co se tam děje. Takže Tady nemusíme mít eh, strach eh, z hackingu nebo něčeho takového. Mohou tam být eh, i další věci. Myslím si, že potřebujeme nějaký mechanismus, který bude mimo svět standardizace, který bude efektivní a bude na tyto výzvy reagovat. Děkuji. Thank you very much. Uh, in that... Děkuji. V tomto případě bych rád dal slovo komisi. aby se vyjádřila nebo uvedla informaci o tom, jak to vypadá s implementací tohoto sdělení, jak budete chtít. Máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. 10 minut je určitě více, než potřebuju, nebo co bych vlastně chtěla. Především děkuji Evropskému parlamentu za to, že uspořádal toto slyšení protože si myslím, že standardní esenciální patenty to není jen eh, otázka pro nějaké ajťáky, to je velmi politické téma, protože musíme také vše uvést do pohybu, protože konkurenceschopnost eh, našeho průmyslu, především v nových sektorech, eh, na tom závisí. Hovoříme o internetu věcí. Pokud chceme být v dobré pozici, tak musíme mít co nejlepší možný rámec. A to se právě snažíme vytvořit, nebo snažíme se k tomu přispět jako komise. Především v tom sdělení, které tady naše komisařka přednesla. Jak už zde zaznělo, přístup, který jsme zaujali v tomto sdělení, je přístup krok za krokem. Snažili jsme se uvést jisté jistá vodítka, prezentovat evropský pohled na věc a snažili jsme nevyvolávat žádná omezení. Zároveň jsme chtěli tento přístup dále prohloubit a tak jsme přijali určité kroky. Jak jsem říkala, je to proces krok za krokem. Chceme mít postupně vytvářený konsenzus na základě několika principů a praktických řešení, která budou fungovat vyváženě jak pro držitele standardních esenciálních patentů, tak i pro ty, kteří implementují technologie na základě těchto patentů. Ale mělo by to být užitečné i pro malé a střední podniky, pro startupy, možná by mohly i přispět eh, k procesu vytýčování standardů. Celá komunita tedy musí být schopná, musí mít k dispozici řešení, která pro ně budou fungovat. A také ta naše řešení musí obstát i do budoucnosti. My nechceme regulovat eh, minulost, my chceme vytvořit správný rámec pro budoucnost, protože tam z toho budeme mít největší ekonomický prospěch jako Evropa. A znovu, pánové tady přednesli skvělé prezentace, už eh, naznačili, jaký je náš přístup. A já si myslím, že recept na úspěch je ve spolupráci. Ve velmi dobré spolupráci mezi organizacemi vytvářejícími standardy, patentovými úřady, Evropským patentovým úřadem, všemi zúčastněnými stranami, aby se vytvářela praktická řešení. Například na poli transparentnosti, tam hodně pracujeme a už vidíme první výsledky, ale pořád ještě musíme pokračovat v tomto úsilí. A je to také otázka testovacích eh, řešení. Pokud chceme najít praktická řešení pro licencování, pro hodnocení, pro ověření esenciality, esenciálního charakteru, tak eh, máme nutnost vytvořit eh, expertní skupinu. My jsme ji už vytvořili, vybrali jsme si 15 opravdu špičkových expertů a doufáme, že ta řešení budou velmi praktická a na konci Evropskému parlamentu představíme. Takže máme tu expertní skupinu, kde probíhá brainstorming, brainstorming taky máme pilotní programy, například eh, na testy esenciality. To jsme tady také prezentovali, takže se snažíme přinést nějaké praktické rady, další praktická řešení. A pokud je o vymáhání, tak víte, že součást našeho AKY jsme předložili instrukce k tomu, jak eh, co nejlépe uplatnit směrnici o ochraně duševního vlastnictví. Zároveň je třeba uplatňovat princip proporcionality, pokud jde o zákazy, o soudní zákazy. Také hodně spolupracujeme se soudci, se soudy, aby to všechno fungovalo, aby se to stalo realitou. Takže je to celostní přístup, kdy se snažíme přinést praktická řešení a doufám, že jako výsledek veškeré této laboratorní práce budeme schopni v následujícím roce nebo za dva roky předložit další závěry, které schrnou to, čeho jsme zatím dosáhli, kde jsou pořád ještě úzká místa a pochopitelně z toho vyvodíme následující kroky. Takže to je zatím z mé strany vše, ale určitě jsem velmi ráda, pokud máte nějaké otázky, že vám na ně mohu tady odpovědět. Děkuji. Děkuji. Pokud si nikdo další nežádá slova, ať už eh, ze strany poslanců nebo ze strany samotných řečníků. Rád bych poděkoval našem ctěným hostům, řečníkům, včetně zástupkyně komise za naše dnešní eh, slyšení. Já osobně Eh, jsem se mnoho dozvěděl. Nemyslím si, že bych po dnešních prezentacích lépe spal, ale přesto to bylo důležité, takže vám děkuji za toto slyšení. Now the committee is going to continue. A nyní tedy výbor bude pokračovat in camera neveřejně a proto tedy žádám všechny, kdo nejsou oprávněni být přítomní na zasedání in kamera, aby v tichosti opustili místnost.